Good morning, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, vítám vás na tomto velmi důležitém eh, zasedání. Omlouvám se, že začínáme trošku později. Já jsem se e, spletla, šel jsem do jiné místnosti, takže se omlouvám, že jsem přišel trošku pozdě. Máme dnes před sebou velmi důležitou schůzi. E, vítám předsedu účetního dvora, a který nás seznámí se výroční zprávou. E, vítám i další členy e, účetního dvora. Všichni jste obdrželi pořad jednání. Má někdo něco k pořadu jednání? Pokud ne, budu považovat pořád jednání za schválený. Eh, dále vás chci upozornit, že tato schůze se přenáší po internetu eh, po celém světě. Na konci eh, schůze, tedy potom projednání výroční zprávy, budeme hlasovat. Připravte si tedy hlasovací karty. Pokud je sebou tedy nemáte, pošlete si pro ně prosím někoho. Eh, bod 3 na eh, pořadu jednání schválení zápisů ze schůzí mm, eh, v minulosti. Data tu máte uvedena, máte někdo něco k těmto zápisům? Zdá se, že ne, takže je schvalujeme. A tím se dostáváme k bodu čtyři na pořadu jednání, což je hlavní eh, bod dnešní schůze, a to je předložení výroční zprávy Evropského účetního dvora za rozpočtový rok 2010. Eh, pane Caldero, dávám vám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, pane komisaři Šemeto, dámy a pánové. Je mi ctí že mohu dnes opět vašemu výboru dnes eh, představit eh, celkovou zprávu EUD o plnění evropského rozpočtu v roce 2010 a také Evropských rozvojových, Evropského rozvojového fondu eh, ve finančním roce 2010. Stejně jako v předchozích letech Výroční zpráva o plnění evropského rozpočtu se především týká spolehlivosti účtu a řádnosti podkladových transakcí. Tento rok zpráva obsahuje také kapitolu o výsledcích výdajů Evropské unie. Kvalita výkaznictví komise je rovněž tématem, které se objevuje, promítá do celé eh, výroční zprávy za tento rok. Poté, co vás seznámím s hlavními závěry naší zprávy, zaměřím se na některá vybraná témata, eh, která souvisejí také eh, s reformními návrhy v oblasti rozpočtu Evropské unie v poslední době a s vývojem v oblasti hospodářského řízení a zprávy. Pokud je o spolehlivost účtu Evropské unie, EUD e uzavřel, že účetnictví za rok 2010 poskytovalo spravedlivý obraz finanční pozice Evropské unie a výsledků jejich operací a hotovostních toků za daný rok. Nicméně stále zbývá prostor pro zlepšení kvality finančního výkaznictví a podkladových informačních systémů. Eh, v neposlední řadě proto, abychom eh, poskytli eh, lepší informace o rizicích pro finanční řízení. Například v tomto roce EUDA zaznamenává, že Účetní zásady a dohled nebyly dostatečně přizpůsobeny tak, aby odrážely eh, značný nárůst v poměru eh, předběžných pladeb, eh, zálohových pladeb, tedy předfinancování v evropském rozpočtu. Od roku 2009 došlo k výraznému navýšení v platbách v příspěvcích do fondů, které provádějí nástroje finančního inženýrství v oblasti soudržnosti. V rámci těchto nástrojů Evropská unie poskytuje předem platby do fondu, mi byl nastavený jejich právní rámec. Členské státy poté využívají tyto prostředky, aby poskytly návratnou pomoc ve formě půjček, záruk a kapitálových investic v průběhu programovacího období. Kontrola EUD poukázala na velký počet případů, kde komise původně zaznamenala Tyto eh, platby předfinancování z evropského rozpočtu jakožto výdaje, namísto toho by je uvedla do bilance jakožto aktiva. V důsledku toho uh, provisional accounts, ty předběžné obravné účty, eh, dávali vzniknout dojmu, že příjemci pomoci plně odůvodnili čerpání těchto prostředků jejich využití, ale v praxi to přitom nebyla pravda a stále přetrvávala rizika. Komise provedla opravy v, chybných, v chybně vykázaných účtech tím, že provedla opravy eh, v opravných účtech za rok 2010 a eh, nově uvedla příslušná čísla, eh, že opravila příslušná čísla v účetnictví za rok 2009. EUD upozorně na tuto záležitost v prohlášení ujištění na začátku své výroční zprávy. Nicméně nejde pouze o téma účetnictví, otázku účetnictví. V zásadě jde o to, že chybí průběžné informace, o tom, jakým způsobem jsou využívány členskými státy evropské fondy v rámci, eh, v rámci nástrojů finančního inženýrství, což podrývá efektivní eh, výkon dohledu a řízení ze strany komise. Eh, proto se EUD domnívá, že komise by se měla vrátit k příslušnému účetnímu pravidlu a měla podniknout další kroky, tak aby zajistila, že od členských států budou k dispozici příslušné informace, tak aby komise mohla provádět dohled a řízení nástrojů finančního inženýrství. Eh, beru v potaz, že komise předložila eh, návrh na změnu příslušného pravidla. A pokud vím, eh, vy to dnes budete zde v tomto výboru projednávat. Hlavní část naší kontrolní práce v souvislosti s výroční zprávou a prohlášením ojištění se týká, jak už jsem říkal, hodnocení Eh, oblasti řádnosti, eh, řádnosti příjmu a výdajů. Eh, naše Statement of Assurance, to ušťující prohlášení za rok 2010, bylo zrevidováno tak, abychom zohlednili změny v mezinárodních učeních standardech, které v v platnost v roce 2011. Rozlišuje se mezi příjmy, závazky a platbami. Podle stanoviska soudního dvora příjmy, podkladové příjmy pro Evrop, pro učenictví Evropské unie pro rok, který končil 31. prosince 2010, je zákonné a řádné ve všech významných aspektech, stejně tak u závazků podkladové účty za tento rok jsou zákonné a řádné ve všech závažných aspektech. Oproti tomu, u pladeb podkladové Účty eh, trpěly významnou chybou, odhad je 3,7 chybovosti pro evropský rozpočet jako celek. Měli bychom říci, že tady nejde o odhad podvodu, protože je celá řada důvodů, kvůli kterým dochází k chybám. Eh, celkově eh, jsme sledali, že kontrolní systémy byly pouze částečně efektivní, pokud je o zajištění řádnosti pladeb. Eh, celkové stanovisko EUD u pladeb podporují i specifická hodnocení, vyhodnocení pěti skupin oblasti politiky. To je obsahem kapitol číslo 3 až 7 naší výroční zprávy. Tyto skupiny oblasti politiky zhruba odpovídají odpovídají okruhům ve finančním rámci pro leta 2007 až 2013 a tady jsme provedli změnu oproti předchozím výročním stranám, tak abychom poskytli užitečnější analýzu e, výdajů EU. Tato, tato specifická hodnocení se především zakládají na výsledcích e, otestování e, transakcí, na vyhodnocení efektivity systému a přeskumu spolehlivosti Eh, informací vykazovaných eh, řídicích informací vykazovaných eh, komisí, tak jak je to obsaženo v výročních zprávách o činnosti jednotlivých generálních ředitelství. EUD uzavřel u dvou velkých e, skupin politik e, zemědělství a přírodních zdrojů a soudržnosti energetiky a dopravy, že tady je závažná chybovost a e, systémy jsou pouze částečně efektivní. U soudržnosti energetiky a dopravy docházelo k největší chybovosti v oblasti výdajů EU s odhadem chybovosti na 7,7% 2010, což je více než odhadovaná chybovost u výdajů v roce 2009 a vysvětluje to také zvýšení odhadu odhadované chybovosti eh, pro rozpočet jako celek v uplynulém roce. Nicméně, eh, jak jsem zdůraznil v loňském roce, eh, musíme přistupovat opatrně k vyvozování jakýchkoliv závěrů při srovnávání chybovosti mezeročně. Vzhledem k víceleté povaze výdajových programů a korektivním opatřením, které komise může uplatnit v libovolném roce, celá, se celá populace pladeb může výrazně měnit eh, z roku na rok. A přestože téměř polovina plateb, které jsme kontrolovali v oblasti uh, soudržnosti energetiky a, uh, a dopravy, obsahla chyby, uh, většinu chybovosti, odhadované chybovosti můžeme uh, vysvětlit eh, relativně malým počtem eh, celkově nespůsobilých projektů a v závažných porušení evropských či eh, vnitrostátních pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V většině případů EUD e shledává, že orgány členských států měly k dispozici dostatečné informace pro to, aby mohly detekovat a provést opravu u alespoň části chyb předtím, než byly provedeny platby. Komise dosahuje pokroku v naplňování předchozích doporučení EUD. Nicméně EUD se domnívá, že stále existuje prostor pro zlepšení konečných mechanismů na straně členských států a také kontrolních činností a e, vydává další doporučení v tomto smyslu. Pokud jde o zemědělství a přírodní zdroje, odhadovaná chybovost činila 2,3 e, Systémy byly částečně efektivní, částečně účinné. Přímé platby, eh, na které eh, se vztahuje IACS, integrovaný eh, administrativní řídící systém, které představuje téměř 40 miliard z celých, celkových 57 miliard, které byly naloženy. Tam bylo shledáno, že nedošlo k žádné závažné chybě, nicméně v oblasti výdajů na rozvoj venkova stále bylo riziko chybovosti, nebo tato oblast byla náchylná chybovosti Zjistili jsme vysokou četnost chyb vzhledem eh, k zastaralým informačním databázím, pokud o, eh, pokud je o velikost pozemku a také slabiny eh, v kontrolách měření Eh, pozemků, které prováděly eh, Národní eh, inspekční orgány členských států, které jsme navštívili, zejména šlo o Bulharsko, Rumunsko, Řecko, Českou republiku a Nizozemsko. Doporučení v tomto smyslu jsou obsaženy v naší zprávě. V dvou dalších politických oblastích výzkum a další interní politiky a vnější pomoc, rozvoj a rozšíření EUD eh, e shledal, eh, že celkově eh, nepanovala závažná chybovost u transakcí, ovšem systémy byly pouze částečně efektivní i nadále. Kromě toho zde bylo výrazné riziko chybovosti u, u, středně, u předběžných a konečných pladeb, u kterých se vyskytovala závažná chybovost. Vnější pomoc je také poskytována přes eh, Evropský rozvojový fond, u něhož prezentujeme eh, samostatnou eh, výroční zprávu. Za rok 2010 jsme shledali, že tady byla závažná chybovost odhadově, odhadem 3,4% a systémy kontrolní byly částečně efektivní. Pokud je o pátou a poslední skupinu politik, správní a jiné výdaje, EUD e shledal, že zde se nevyskytovala závažná chybovost a systémy byly efektivní, stejně jako v předchozích letech. Celkově naše kontrola řádnosti pladeb za finanční rok 2010 posílila závěry z předchozích let. I nadále přetrvává závažné riziko spojené s, řád, s řádností plateb na úrovni konečného příjemce eh, ve strukturální politi, strukturálních politikách eh, a u, eh, u, u interim a koncových plateb. Nicméně došlo Eh, k výraznému celkovému zlepšení efektivnosti systému, zejména na úrovni komise a v zemědělství, což doprovází eh, trend ke snižování odhadované chybovosti rozpočtu jako celku, kde jsme se dostali za 7% v roce 2006 na méně jak 4% v roce 2010. Takže do jaké míry se naše výsledky shodují s hodnocením komise. Výroční zprávy o činnosti generálních ředitelství a syntetická zpráva komise obsahují celou řadu výhrad, pokud jde o kapacitu interních kontrolních systémů při zajišťování řádnosti výdajů v jednotlivých oblastech politiky. Celkově se k těmto, eh, této výhrady propočítáváme kalkulaci rezidualního rizika nebo rezidualní chybovosti. Eh, celkově jde o odhad kontrolní, dopadu kontrolních mechanismů na eh, chybovost na víceletém základě, což se srovnává oproti Prahu závažnosti 2 Toto bylo faktorem hodnocení, který nabyl na významu v roce 2010 a bylo by dobré, kdyby komise tento přístup uplatňovala konsistentněji eh, v různých generálních ředitelstvích. Nicméně EUD eh, e eh, shledává, že výhrady měly být větší a hlubší v některých oblastech, včetně soudržnosti, kde se domníváme, že přístup komise mohl vyústit k podhodnocení objemu rizika. Eh, EUD také i nadále trvá na svých předchozích eh, poznámkách a doporučeních, eh, či připomínkách a doporučeních, pokud je o potřebu zlepšit kvalitu informací o finančních korekcích a vrácených prostředcích. Eh, výroční zpráva o činnosti generálních ředitelství také poskytuje sebehodnocení eh, a tentokrát poprvé v kapitole 8 výroční zprávy EUD představuje eh, výsledky své analýzy relevantnosti, srovnatelnosti a spolehlivosti informací o výkonnosti poskytnutých generálními ředitelstvími pro zemědělství a, a rozvoj venkova, pro regionální politiku a pro výzkum a inovace. Na základě této analýzy EUD e doporučuje aby se komise zvýšenou měrou zaměřila na výkonnost ve výročních zprávách o činnosti, eh, a to i u eh, hospodárnosti a účinnosti eh, financování z EU. Měla by nastavit vhodné střednědobé cíle spojené s víceletými cíly, tak abychom mohli odpovídajícím způsobem vyhodnocovat dosažený, dosažený postup. Dále potřebujeme dobré vykazování o výkonnosti, což je klíčem k zodpovědnosti těch, kdo nesou odpovědnost za řízení evropského rozpočtu. V kapitole 8 také činíme celou řadu dalších relevantních doporučení na základě hlavních eh, kontrolních, eh, hlavních výsledků u výkonnostního auditu za uplynulý finanční rok, eh, což bylo obsahem zvláštní, zvláštních zpráv EUD. Zejména v oblasti sděleného řízení EUD doporučuje, aby komise a členské státy Eh, Podnikly tři kroky směrem ke zlepšení kvality vykazování o výkonnosti. Za prvé věnovat větší pozornost definování eh, cílů SMART eh, ve fázi plánování videových programů EU. Také se zaměřit na identifikaci a omezování rizik, který může docházet ve fázi implementace. Za druhé, Eh, dohodnout se na konsistentních indikátorech výkonnosti a zaručit srovnatelnost informací, eh, spolehlivost informací u plánovaných cílů a dosažených výsledků a do třetice eh, koncipovat a provozovat monitorovací a kontrolní systémy tak, aby byly produkovány úplné a přesné výsled, informace o výsledcích. Tato doporučení, pane předsedo, by mohla být užitečná komise také při Eh, koncepování hodnotící zprávy pro eh, postup udělování absolutoria eh, podle článku 319 smlouvy. Tím, pane předsedo, jsem vyčerpal své shrnutí hlavních bodů naší výroční zprávy za finanční, k finančnímu roku 2010. Domnívám se, že jde o stvrzení našeho hlavního sdělení z předchozích let. Eh, navzdory tomu, že v průběhu let postupně dochází ke zlepšení systému, přetrvává, přetrvávají závažná rizika u řádnosti pladeb, eh, která můžeme plně ošetřit pouze tím, že zreformujeme legislativní rámce a nově nastavíme kontrolní systémy. Návrhy eh, u sektorové legislativy týkající se, nebo kterou se budou řídit výdaje po roce 2014, proto skytají příležitost. Ale jak jsem zdůraznil v předchozím roce, reformy by se měly zaměřit na zlepšování celkové kvality výdajů, to znamená na zlepšení řízení a omezení rizika v oblasti řádnosti a výkonnosti eh, a zároveň ovšem by mělo docházet ke snižování nákladů na kontrolu. Zároveň potřebujeme eh, vhodné mechanismy pro zajištění transparentnosti a zodpovědnosti, eh, což je velká výzva. Jak zdůrazňuje naše výroční zpráva za tento rok, Eh, žádá se to nastavení jasných cílů a zlepšení kapacity eh, systému produkovat eh, dostatečné spolehlivé informace o dosaženém pokroku a o rizicích. Kromě nových návrhů, které se týkají rozpočtu EU, došlo k výraznému vývoji v oblasti hospodářského řízení a zprávy EU, což nastoluje významná témata, pokud o transparentnost, a zvyšování eh, rizika mezer v odpovědnosti a v, rozvoj, v rozvíjení veřejného eh, auditu. Eh, tato znepokojení byla zdůrazněna v prohlášení a, a v závěrech či usneseních kontaktního výboru ředitelů nejvyšších kontrolních institucí EU z, loňského, z minulého měsíce. Pardon. Eh, kde se apelovalo na to, aby principy transparentnosti, zodpovědnosti a veřejného auditu byly dodržovány, pokud jde o, vida, eh, o výdaj z veřejných rozpočtů. Eh, zavedení evropského mechanismu stability bylo identifikováno jako příležitost právě k aplikování těchto principů. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, všude, kde jsou ve hře veřejné prostředky, mají občané legitimní očekávání, že jejich parlamenty budou pomáhat veřejným kontrolorům v zajišťování efektivního eh, dohledu veřejnosti a eh, k zajišťování odpovědnosti. Eh, věřím, že naše výroční zpráva, kterou jsem měl dnes tu čest vám představit, poskytne Evropskému parlamentu a vašemu výboru pevný základ pro takovýto postup, pokud je o výdaje Evropské, či finanční prostředky Evropské unie ve finančním roce 2010. Posilování transparentnosti a odpovědnosti je odpovědností všech institucí eh, v demokratické společnosti. A zároveň je to klíčové v aktuálním kontextu eh, vysokého tlaku na veřejné finance, eh, kdy je velmi důležité dosahovat cílu Evropské unie, třeba posilovat důvěru občanů v Evropskou unii a její instituce. Děkuji mnohokrát za pozornost. Velice vám děkuji. Thank you very much. Velice vám děkuji, pane Dero. Mohu vás ujistit, že zpráva Evropského účetního dvora se setkává vždy s velkou pozorností eh, členů našeho výboru pro kontrolu rozpočtu. A mohu vás ujistit, že se budeme důkladně zabývat vaší zprávou. Tato Zpráva je také orientována pro komisi a já bych chtěl v našem středu přivítat pana komisaře. A rádi bychom si také vyslechli e, připomínky ze strany komise k tomu, co řekl pan Kajdera. Pane Šemeto, máte slovo. Mr. Chairman, Pane zpravodaji, pane předsedo, pane Caldeiro, vážení členové tohoto výboru a zástupci Evropského účetního dvora. Výroční zpráva účetního dvora k účetnímu období 2010 eh, spolu s reakcemi komise je výsledkem intenzivního a konstruktivního dialogu mezi těmito dvěma institucemi. V duchu Duch dobré spolupráce je velmi důležitým prvkem celého procesu. Chtěl bych ještě jednou poděkovat panu předsedovi Kaldejrovi, eh, pracovníkům Evropského účetního dvora a jejich službám za vynikající spolupráci. Tato zpráva eh, vychází v době, kdy diskutujeme o naprosto zásadních změnách eh, ve finanční situaci Evropské unie a o budoucnosti řízení rozpočtu. Debata o novém víceletém finančním rámci o budoucí oborové odvětvové legislativě a o přepracovaném finančním nařízení jsou naprosto zásadní pro zlepšení finančního řízení budoucích evropských programů tomto kontextu je e, obzvláště důležité zajistit jasná, stabilní a konzistentní kritéria, podle kterých se bude měřit a posuzovat e, výkon komise i členských států. Musíme zajistit, aby všichni zúčastnění e, získávali srovnatelné a konzistentní informace o výdajích, chybách, nápravných opatření a ukazatelích výkonu, které jim umožní měřit pokrok rok po roce. Správné provádění evropských politik vyžaduje také efektivní řízení a kontrolní mechanismy. Komise proto navrhovala, navrhuje v, mm, něco v tomto smyslu v přepracovaném znění finančního nařízení, což by mělo pomoci lepší, efektivnější kontrole, eh, především tedy v oblastech sdíleného řízení. Dovolte, abych, dnes, abych teď zareagoval na ty hlavní body mm, zprávy, kterou, tak jak ji předložil pan předseda Caldeira. Pokud jde o roční účetní závěrku, e, Evropský účetní dvůr po čtvrté za sebou vydal kladný výrok bez výhrad. Já jsem velmi e, rád, e, že došlo k tomuto kladnému posouzení. Evropský účetní dvůr nicméně vyjadřuje určité obavy, pokud jde o nedostatek eh, systematického zúčtování předfinancování. V tom přepracovaném znění finančního nařízení komise uvádí ustanovení o povinném správném zaúčtování těchto plade. Eh, doufáme, že kolegislátoři podpoří tento návrh. Evropský účetní dvůr také eh, zjistil, že některé platby vnitrostátních orgánů do nástrojů finančního inženýrství se zúčtovávají jako převody aktiv spíše než jako výdaje. Za rok 2010 jsme tento problém vyřešili poté, co komise tedy vyzvala členské státy, aby eh, dobrovolně podali eh, všechny příslušné informace, které k opravě jsou potřeba. Komise již navrhla zlepšení eh, současného právního základu, tak aby to umožnilo systematické eh, získávání informací od vnitrostátních orgánů, které umožní které jsou tedy potřebné ke správnému zúčtování. Také to napomůže řádnému dohledu ze strany řídících orgánů v členských státech. V roce 2010 objem předfinancování vzrostl na 54,2 miliard euro, včetně oprávky ve výši 4,8 miliardy euro v souvislosti se nástroji finančního inženýrství. Jak jsem již eh, řekl, toto je otázka, kterou komise bude nadále podrobně sledovat, jak z hlediska řízení, tak z hlediska účetnictví. V roce 2010 představoval přebytek rozpočtu 4,55 miliard euro, což se vztahovalo jak na příjmy, tak na výdaje. Tento nárůst je částečně způsoben eh, tím, že rozpočtovému orgánu se nepodařilo schválit opravný eh, rozpočet, jak je obvyklé eh, na konci běžného roku. Nicméně eh, tento nárůst rozpočtu souvisí také s neúplným prováděním výdajů v celé řadě eh, oblastí v celkové výši 2,73 miliard euro. Tento nárůst eh, je především výsledkem silnějšího preventivního přístupu komise. Nejvýznamnější částky se týkají Evropského sociálního fondu, kde se komise držela velmi přísné politiky přerušení a pozastavení pladeb. Pokud jde o zákonnost a řádnost transakcí, zde se nám téměř podařilo udržet eh, status quo. Chtěl bych eh, zde zdůraznit významné eh, významná zlepšení v celé řadě oblastí a pokračování kladných trendů z minulých let s výjimkou politiky soudržnosti. Za prvé, stejně jako v loňském roce, celková míra chybovosti v celkovém rozpočtu EU je dále pod 4%. To znamená, že naprostá většina, více než 96% všech pladeb provedených v roce 2010, neobsahuje významné chyby. Kromě toho všechny závazky ve všech politikách, ve všech oblastech politiky a příjmy eh, do celkového rozpočtu EU eh, neobsahovaly žádné významné chyby. Za druhé, Eh, obdrželi jsme příznivý výsledek u politik eh, přímo řízených komisí v oblastech, jako je výzkum a další interní politiky, vnější pomoc, rozvoj, rozšíření a správní výdaje se nadále zlepšují. Míra chybovosti u příslušných kapitol ehm, v podle účetního dvora jsou tedy dále pod hladinou významnosti. Za třetí, situace v zemědělství je stabilní ta hladina významno, významnosti se pohybuje kolem 2%. Navíc v roce 2010, či za rok 2010, Evropský účetní dvor potvrzuje, že přím, platby přímé podpory milionům zemědělcům ve výši 40 miliard euro neobsahovaly významné chyby. Pokud jde o politiku soudržnosti, tam se míra chybovosti ve srovnání s rokem 2009 zvýšila. Nicméně i nadále se pohybuje pod úrovní z 2006, 2007 a 2008 to, mm, tento nárůst eh, částečně souvisí s výdavým cyklem ve soudržnosti. Většina programů byla zahájena v minulosti a měly být vlastně vypláceny až v roku 2010. Takže výše prozatímních a konečných pladeb se v podstatě zdvojnásobila. Nicméně hlavní zdroje chyb souvisí s eh, přísnějšími pravidly, pokud jde o uznatelnost a veřejné zakázky. Eh, Většinou se tedy jedná o nedostatky eh, v národních programech a týká se to pouze některých eh, oblastí. Komise eh, se tedy chce dále zaměřit na tyto nejslabší hráče a ten cíl je dvojí. Za prvé podpořit eh, tyto hráče a mm, v tom, aby jejich systémy byly tedy napraveny a za druhé tam, kde je nutné, eh, včas aktivovat preventivní mechanismy, jako jsou pozastavení a přerušení pladeb, tak, aby byly chráněny finanční zájmy Unie roce 2010 komise opakovaně použila preventivních a opa- eh, nápravných opatření, které má k dispozici. Například pokud je Evropský fond regionálního rozvoje, komise eh, přerušila platby ve výši 2,15 miliard euro členským eh, státům a jejich řídícím orgánům. Obdobná výše u sociálního fondu byla 255 milionů euro. Povinné roční zprávy podávané řídícími orgány v členských státech je tedy systém, který se provádí od konce roku 2010. Komise odhaduje, že tato nová povinnost zajistí více informací a věrohodnosti, pokud jde o způsob, jakým národní orgány provádějí programy politiky soudržnosti v v současném období. Komise dále usiluje o další zlepšení řízení fondů EU v další generaci programů. V tomto smyslu jsme navrhli založit náš vztah s členskými státy na smlouvách o partnerství. Komise bude podrobně sledovat způsob, jakým členské státy dosahují um, cílů a respektují podmínky, které jsou obsažené v těchto smlouvách o partnerství. Komise také navrhuje nový kontrolní rámec vycházející z ročních účinních závěrek a jejich auditů, které mm, budou tedy obdržovat, eh, které tedy obdrží eh, rozhodnutí o věrohodnosti eh, národních řídících orgánů. Je to také zahrnut nový koncept, takzvaná čistá finanční oprávka. Eh, znamená to, že členské státy eh, trvale přijdou o část eh, fondu EU, pokud jejich systémy nebudou správně detekovat a opravovat nesrovnalosti předtím, než se tyto nároky tedy podají komisi. Chci dále zdůraznit, že chyba neznamená podvod to, že dochází k chybám, neznamená, že ty fondy jaksi někde mizí, či že došlo k jejich promrhání. Znamená to, že některé mm, projekty eh, obsahují určité nesrovnalosti při provádění, jako například eh, mm, podávání žádosti o neuznatelné výdaje či chyby při výpočtu výdajů. A konečně pokud jde o eh, výkon a fungování programu EU zde Evropský soudní dvůr velmi přispěl. To pomůže dále útvarům komise zajistit lepší sledování eh, toho, zda tyto financované aktivity eh, opravdu představují přidanou hodnotu. Eh, sdělení přijaté v červnu tohoto roku zdůrazňuje prioritu komise zaměřit se na přístup vycházející, založený na výsledcích při přípravě eh, budoucích eh, programů. Budou stanoveny cíle, eh, milníky a hlavní ukazatele výkonu, které se nyní objevují ve všech našich legislativních návrzích. Kromě toho do konce tohoto roku komise vydá první hodnotící zprávu podle článku 318 Lisabonské smlouvy. Vážení členové tohoto výboru a vážení zástupci Evropského účetního dvora, eh, jsem velmi rád, že Evropský účetní dvor potvrzuje, že komise eh, je na správné cestě. Komise se je vědoma současných problémů, přebírá plnou odpovědnost za jejich řešení. Dále jsme si vědomi, že je potřeba vyvinout další úsilí a že toto úsilí, na tomto úsilí se musí podílet všichni finanční hráči, kterých se to týká, včetně národních orgánů naše návrhy pro budoucí generaci evropských programů obsahují celou řadu nových opatření, která jsou inspirována eh, Evropským, úředním, eh, Evropským účetním dvorem a orgánem udělujícím absolutorium především v oblastech politik, na kterých se spolu podílí na řízení členské státy. Usilujeme o zjednodušení, vyšší transparentnost a zvýšenou odpovědnost všech finančních eh, hráčů pokud eh, či to zdá se tato opatření stanou evropským zákonem, závisí v tuto chvíli na kolegislátorech. Naše pozice, pozice komise je jasně vyjádřena v našich návrzích a taktéž náš závazek dále eh, zvyšovat ochranu evropských finančních zájmů. V nacházejících měsících já a někteří moji kolegové předstoupíme před tento výbor, abychom eh, reagovali na vaše otázky. Já se těším na konstruktivní a úspěšnou debatu o absolutoriu za finanční rok 2010. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Velice vám děkuji a mohu vás ujistit tím, že Výbor pro kontrolu rozpočtu se také těší na konstruktivní dialog s Evropskou komisí. Ještě jednou děkuji a nyní navrhuji, aby členové našeho výboru eh, prodiskutovali vše, co bylo řečeno pan Ody. Ano, pane předsedo, protože většina nesrovnalostí se odehrává v rámci kompetence členských států. Nebylo by vhodné, abychom nejprve požádali radu o její připomínky? Zdá se, že je to logická žádost. Já osobně nemám nic proti tomu, ale zastupuje tady někdo radu? pravdu. Já bych byl opravdu překvapen, kdyby tady někdo byl, kdo by na to mohl zareagovat. Já nikoho nevidím, takže nemohu splnit vaše přání, ale budeme to mít na paměti. Paní Ellison také. Technická připomínka. Ano, můžeme tedy požádat, aby zástupci rady se eh, zúčastnili eh, při této prezentaci na plenárním zasedání. Ano, to je, myslím, velice dobrý nápad. Požádáme radu, aby se eh, zúčastnila plenárního zasedání. Takže uvidíme, co nám tomu řekne rada. Děkuji. Nyní bych rád navrhl, abychom nejprve dali slovo zpravodaji za udělení absolutoria za rozpočet za rok 2010 a pravděpodobně tu budou tedy také otázky na účetní dvůr, na zpravodaje, takže potom dám slovo koordinátorům za jednotlivé politické skupiny. Pokud s tím souhlasíte, dám tedy slovo zpravodaji panu Fielnerovi. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Kaldejrovi i panu Šemetovi za jejich příspěvky. V prvé řadě bych chtěl říct, že se domnívám, že je důležité eh, vidět eh, absolutorium v určité perspektivě, protože to jsou velice zajímavé časy. Evropská unie eh, zabývá tím, eh, čím se tedy zabýváme v jiných oblastech. Je to například eh, eh, víceletý finanční rámec, finanční nařízení, na kterém v současnosti pracujeme a také v období pro nové programy. A já se domnívám, že to má velký velký význam. Ten proces, v němž se nacházíme, že by měl přispět k těmto ostatním procesům. A také je nesmírně důležité, abychom uznali, že se nyní nacházíme v k období krize důvěru. Důvěry, když hovoříme o rozpočtu a o právě eh, veřejných prostředků v Evropské unii. A já bych chtěl říci, že udělení absolutoria bude možná tím nejlepším východiskem v úsilí obnovit tuto důvěru. Ale Evropský parlament toho nedosáhne sám. Musíme se opírat o dobrou spolupráci s komisí a a to je ještě důležitější eh, vzhledem k této eh, krizi důvěry, která se odehrává v členských státech. Proto eh, jsou tyto připomínky pana Gebrandyho a paní Alessandra jsou velice důležité v tomto procesu, v němž se nacházíme. Počítáme s touto spoluprací a e, dílení odpovědností neznamená nulová odpovědnost, e, jak se někteří lidé e, domnívají. Právě naopak v tomto procesu je třeba usilovat o dvojnásob odpovědnost v rámci sdílení odpovědnosti a Dále je důležité, aby e, k tomu přispíval i účetní dvůr a já bych chtěl e, e, zahájit poděkováním, protože myslím, že zlepšil transparentnost a je jasné, že i máme transparentní a podrobné informace. To je to, po čem jsme volali. A já jsem se s tou zprávou nemohl dostatečně podrobně seznámit, ale musím říci, že ta práva, eh, která se zabývá eh, výkazem ročních činností, je opravdu velice komplexní. také vítám tu novou kapitolu 8, o které jste, pane Caldero, hovořil ve své zprávě, která se týká výkonnosti. To zažíváme po prvé a jistě budeme mít k tomu eh, nějaké eh, nápady, jak by to bylo možné eh, rozvinout také k té metodice, aby to bylo opravdu velice užitečné v budoucí činnosti, ale v každém případě se domnívám, že je třeba poděkovat tedy za tyto doplňující informace a myslím, že se na to blíže podíváme. Když čtu zejména tyto informace, tak je, myslím, tedy tato metodika zcela jasná. E, situace je stabilní, nejsou tu dramatické změny, které by vedly k obavám, ale přesto bych řekl dobře, e, stabilní situace je dobrá dobrá, ale jak jsme slyšeli od eh, pana Chacimakakise v loňském roce, nejsme šťastní, protože stabilní neznamená dobré. A když se dívám eh, na eh, eventuální výsledek z takovéto tabulky, z takovéhoto přehledu, soudržnost, potom ten výsledek není dobrý. Je to stabilní situace ale podle mého názoru to není dobré jako předběžné hodnocení, tak jsem spokojen s výsledky v některých oblastech, ale je třeba eh, se eh, podívat na to, jaká byla situace dříve, tak eh, to je tedy výsledek dobrý, ale máme tady i poprvé pokles o 2% e, e, v externích činnostech, ale bohužel musím také trochu nalít vody do vína. Nesmíme zapomínat na to, že e, průběžné a konečné platby jsou ovlivňovány vyššími sazbami a já se domnívám, že politika soudržnost je oblastí, kterou bychom se měli více zabývat. Řekl bych tady ještě znovu. A když jsem se snažil seznámit s tímto textem, jako vždy, když jsem působil v tomto výboru pro kontrolu rozpočtu, tak jsem se díval tedy na ty barvy, ale já jsem tu žádné barvy nenalezl, takže jsem vzal své barevné tušky a e, trochu jsem to vybarvil a řekl jsem si, jak by to vypadalo jste vy použil e, barvy. A musím říci, že jsem velice rád, že nyní máme exaktní čísla a mnohé aspekty jsou tedy mnohem e, důležitější než to barevné zobrazení a myslím, že je tu zajištěna dobrá komunikace. A doufám, že se kolegové nezlobí, když jsem tomu dodal tedy trochu barvy. Myslím si, že je to podobné jako dříve, možná trochu zelenější. Já vím, že se to těžko porovnává. Vy jste řekl, že to meziroční srovnání je složité, ale já se dívám na celkové platby, kolik je tedy červené, kolik je žluté, kolik je zelené. A myslím, že tu převládá zelená barva. Eh, dosáhli jsme 20%, takže to je dobrá zpráva, ale máme tu také více červené. Eh, z 30 jsme se dostali na 33% a eh, to je tedy takový pestrý, smíšený obrázek. Ale bylo by <clears throat> zajímavé si tedy eh, vyslechnout ty eh, důvody, proč jste tedy eh, vypustil používání těch barev. Ale obecné připomínky nechme stranou. Já mám tři velice důležité připomínky, kterých jsem si povšiml i hned. Za prvé efektivita eh, systému dohledu a kontroly. Eh, účetní dvůr vysvětluje, že eh, tedy dává negativní stanovisko, negativní prohlášení věrohodnosti DAS. Systémy dohledu a kontroly jsou efektivní jenom z části a jako výsledek toho důsledku skutečnosti eh, překročila eh, eh, míra chybovosti tu významnost. 7,7%, takže je to v kompetenci členských států, aby vytvořili systémy kontroly a splnili požadavky, aby to fungovalo efektivně. Proto se ptám, dělají členské státy to, co by měly dělat. A opět, abych se vrátil k otázce, eh, kterou položili kolegové a odpovídám zřejmě ne. V otázce 425 eh, eh, je to jasně vyjádřeno, když je tu stanovisko, já cituji, dostatečné informace byly k dispozici pro orgány členských států, aby mohly opravit alespoň eh, některé eh, chyby eh, u 58% transakcí. A to je, myslím, silné vyjádření. Není to žádné nové zjištění, není to nic revolučního, ale přesto je to deprimující skutečnost, že to není nic nového a přesto je to obsaženo v textu, to je prostě nepřijatelné. E, takže e, to vede k otázkám, zatímco některé členské státy nebyly schopné vytvořit takovéto systémy a řídit e, prostředky, je to příliš komplikované, to někdy slýchám, a nebo je to tím, že členské státy nevykládají dostatečné úsilí a také zdroje pro splnění těchto úkolů, a nebo je to dáno tím, že e, e, komise tedy nemá e, dostatečné prostředky protože tyto povedou k skutečným ztrátám. To je něco, o čem se také ve zprávě zmiňujete že to skutečně povede ke ztrátě. Je to eh, dáno Eh, eh, rezistenci rady v okamžiku, kdy to bylo přijato, zejména nyní, když hovoříme o nových nařízeních, musíme být schopni eh, si klást takovéto nové otázky, anebo máme věřit tomu, že členské státy činí aktivity, aby řádně zlepšili své systémy kontroly a dohledu a potřebujeme takovou legislativu, a, nebo je to pokrač označování, kdy stále vidíme vyšší eh, míry, nebo bychom měli postupovat ještě drastičtěji, eh, aby realizovali určité programy v některých členských státech, kdy jejich systémy kontroly nepracovaly eh, dostatečně. Musíme si na to odpovědět v tomto procesu udělování absolutoria a musíme mít také eh, podporu ze strany komise, jak kolegové říkali, potřebujeme takovou podporu i ze strany členských států. Jaké je jejich hodnocení, co se členské státy domnívají, jak by jim komise měla pomoci, jaká by měla být jejich odpovědnost. A, eh, já možná předbíhám, ale já jsem se eh, obrátil na koordinátory, aby eh, přizvali na jednání, eh, toto jednání výboru i zástupce členských států. Když jsem četl tu zprávu, tak to bylo jasné, byly to čli, tři členské státy. Ty nám měli pomoci, abychom pochopili podstatu těchto otázek. A myslím, že je to také v jejich vlastním zájmu. Je to v zájmu těchto členských států, aby obnovili důvěru eh, v vynakládání veřejných prostředků, ale také bych se chtěl zeptat komisi, eh, protože když čtu tuto zprávu a eh, je to odpověď komise u bodu 425, která je jasná, jsou tu tři členské země, které jsou zodpovědné za většinu těch chyb. Které jsou ty tři členské státy? Může nám to komise říci, abychom mohli vést tedy řádný dialog, eh, protože to jsou eh, výzvy na členské státy, aby eh, řešili tu svou chybovost. Myslím, že je to dobrá myšlenka Evropské komise, jak, člen, jak je možné zlepšit, rychle zlepšit právu v členských státech. Já jsem si provedl svou analýzu rizika, politické riziko se ve skutečnosti nebývá tímto problémem, když vstupujeme do nového finančního období. To je tedy riziko, které na sebe vezmu. Já bych chtěl poděkovat panu komisaři Šemetovi za tento projev. Myslím, že se tím musíte ještě zabývat. A druhý bod se týká nástrojů finančního inženýrství. Tyto nástroje se objevily v poměrně nedávné době. Nejprve eh, v kontextu ze kontext vztahu s finančním nařízením. Konečně tady, tady byly uvedeny, uvedena specifická pravidla pro tyto nástroje a dále u víceletého finančního rámce pro období po roce 2013 eh, je to slibované řešení, myslím, že to nazývá eh, magnifikovaný dopad evropského rozpočtu. Je to skoro jako alchemistický recept na, na transformaci obyčejné kovové jako zlato, zejména v době, kdy všichni zlato potřebujeme. A bohužel, to, bohužel je také nalezám zde ve, ve výroční zprávě EUD. A můj, moje předběžná analýza zjištění EUD, pokud je o e, nástroj finančního inženýrství, je tato. E, za prvé byl zde účetní problém ve spojení s těmito, s těmito intervenčními mechanismy. Komise bychom měli poblahopřát k tomu, že vyřešila tento účetní problém. Já si cením toho obrovského času úsilí, eh, které to muselo stát, eh, ta oprava účtu. Ovšem, co je daleko více znepokojivé, je ta podkladová realita. Co jsem četl v kapitole 4 ohledně nástrojů finančního inženýrství v oblasti soudržnosti, mne opravdu děsí. Za prvé, nástroje finančního inženýrství pro období 2007 až 2013 se odhadují na, v objemu 8,1 miliard eur. To je opravdu velký objem. Zároveň eh, výkaznictví členských států vůči komisi, mám to říci mírně, je neadekvátní. A EU to také zaznamenává eh, v odstavci 1.32. Komise musí zasílat stovky dopisů eh, řídícím orgánům v členských státech, tak aby dobrovolně mohli poskytnout informace, které komise potřebuje pro to, aby řádně eh, vypracovala účetnictví. Já se kladu otázku, zda je komise řádně připravena poskytnout komplexní eh, zprávu o eh, výkonnosti těchto nástrojů, pokud komise, pokud komise chybí základní informace, které potřebuje i pro samotné účetnictví. Pravidla pro nástroje finančního inženýrství v právním základu jsou alespoň podle mého pohledu příliš flexibilní. A myslím si pro toto období, že tam nejsou stanoveny žádné eh, pobytky, aby byly zaručeny co největší přínosy eh, těchto nástrojů. Tak abychom mohli ty prostředky eh, překvapivě využít více než jednou. A myslím, že EUD to velice dobře dokládá v bodě 4.4. Můj předběžný závěr tedy je takový, že v současné době existuje Eh, výrazný problém eh, v oblasti odpovědnosti u nástrojů finančního inženýrství eh, u regionálního rozvoje. A EU e se také může týkat rozvoje venkova, což zmiňuje v osavci 1.41 a osavec 1.33 hovoří o jiných oblastech politiky. Kladu se tady otázkou, jakým způsobem může komise řídit a poté parlament udělat absolutorium, pokud do takové míry chybí informace. A v neposlední řadě se kladu otázku, proč komise navrhuje nástroje finančního inženýrství jakožto to hlavní řešení pro příští eh, výsledky finanční rámec. Vzhledem k tomu, že jinde komise jednoznačně hovoří o těchto nástrojích jako vysoce rizikových. Myslím si, že tady eh, se budeme dlouho bavit o tom, jak vypadala situace o těchto nástrojů v roce 2010. Myslím, že takovou tu diskuzi bychom měli vést. A další, poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, je evropský rozpočet a finanční krize. Já zcela souhlasím s panem předsedou Kaldejrou, že aktuální rozpočtová finanční krize v členských státech se také eh, dotýká rozpočtu EU a eh, Evropského institucionálního uspořádání. Já sdílím váš názor, pane Kaldejro, že eh, vzniká zvýšené riziko nedostatečné zodpovědnosti a nedostatečné veřejné, veřejné kontroly ale eh, do toho seznamu meze bych rád uvedl také, že chybí eh, parlamentní dohled a mohu vám eh, slíbit, že já budu plně podporovat EUD v jeho iniciativě zdokonalit veřejný audit, veřejnou kontrolu těchto mechanismů a nástrojů. Tím spíše, že se domnívám, že riziko je v těchto oblastech často podhodnoceno. Členské státy, které čelí potížím, jaké označujeme, obdrželi eh, půjčky eh, zaručené z evropského rozpočtu. Eh, v současné době je to ve výši 30 miliard eur. Ty dvě nové facility, dva nové nástroje pro platební bilanci a finanční stabilizační mechanismus mají strop ve výši 50 až 60 miliard eur, což dohromady činí 110 miliard eur. Platby z evropského ročního rozpočtu za rok 2010 byly ve výši 122 miliard eur. To znamená, že evropský rozpočet je eh, výrazně vystaven finančnímu riziku, které potenciálně dosahuje objemu celého ročního rozpočtu EU. Samozřejmě doufám, že toto riziko se nikdy nezrealizuje, nicméně eh, to ukazuje, do jaké míry tedy je zatížen tímto rizikem eh, v současné době evropský rozpočet. A myslím si, že zejména pokud chybí eh, dostatečná zodpovědnost a veřejná kontrola a parlamentní dohled, to riziko je obzvlášť eh, vysoké. Myslím, že bychom tyto faktory měli eh, zohlednit, až budeme jednat o udělení absolutoria za tento rok. To jsou tedy mé první tři závěry, které jsem vyvodil při čtení výroční zprávy EUD. Doufám, že kolegové mne doplní, a to výrazně doplní, Myslím, že letos nás čeká e, opravdu zajímavý postup, zajímavá diskuse, jsou to zajímavé časy e, a očekávám spolupráci nejenom jako obvykle ze strany EUD, komise a kolegu, ale také tento rok ze strany členských států, e, protože doba si žádá odpovědnost od nás všech. Děkuji za pozornost. Děkuji. Mohu vás informovat, že te před nějakou dobou jsem podepsal eh, dopisy, kterými jsme eh, pozvali eh, ministry financí těch tří států, které se nejčastěji zmiňují, aby navštívili náš výbor, ale dosud jsem neobdržel žádnou odpověď, takže pozvání obdrželi. Pane Caldero, chcete krátce zareagovat na to, co pan zpravodaj chtěl říct a potom pan Šemeta? Děkuji pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval za eh, vaše slova podpory za ocenění naší práce. My každý den vlastně pracujeme s tím, abychom maximálně Pomohly eh, vašemu úkolu provádět, eh, plnit eh, rozpočet. Mrzí mě, že to úplně neplní vaše očekávání, ale ty informace, které vám zde hm, dáváme, by vám měly umožnit provést vaše vlastní hodnocení. To Myslím, že je tady ovšem eh, velmi významný eh, důvod, který bychom měli zohlednit. Eh, srovnávání, to mm, srovnávání barevných grafů není smysluplné, protože ty oblasti politiky letos nemají stejné složení jako v minulých letech. To znamená, že srovnávání těchto oblastí politiky, řekněme, vezměme si tedy soudržnost. Soudržnost v minulosti eh, nebyla v jednom balíku s energií a dopravou. Výzkum eh, nebyl dohromady s dalšími vnitřními politikami. Je tady nutné provádět to srovnání vlastně jablek s jabky. Eh, je to proto věcný důvod. Naše metodika, kterou uplatňujeme již šest let, nám umožňuje jaksi lepší pochopení toho, jak všechny tyto kvantitativní informace můžeme předložit. My jsme více než 95% si jisti, že ty informace jsou správné. Takže my tady dáváme přednost tomu, abychom zveřejňovali informace, které umožní vám, členským státům i občanům lépe pochopit, jak eh, se to celé vyvíjí. A to je potřeba, eh, jak si uvést v příslušné perspektivě. Vy říkáte, že stabilita není dobrá. Možná, že je dobrá podle toho, odkud vlastně vycházíte a kam se chcete dostat. To, že jsme vám nedodali žádné eh, barevné grafy, my jsme vám místo těch barevných bloků dali konkrétní čísla, která by vám měla umožnit lepší srovnání toho e, vývoje v průběhu několika let. Také můžeme říci, že či nemůžeme říci, že stabilita je problém. E, stabilita e, je dána tím, že ty systémy fungují po určité období, sedm let ti, kdo jsou zodpovědní za eh, provádění na úrovni členských států a na úrovni komise, jsou plně zodpovědní za tyto systémy. My jsme již jasně řekli, že u soudržnosti je v 58 eh, případech eh, nějaká chyba. Členské státy měly možnost eh, zajistit tedy prevenci toho, jak se zabránit tomu, aby nebyla podána žádost o proplacení. Do chvíle, kdy tyto systémy nebudou efektivně pracovat v terénu, jak se na všech těch eh, úrovních, a především tedy u politiky soudržnosti na úrovni členských států, tak jak si bude stabilita v tom smyslu, ve kterém jste ji popsal vy? Nicméně u soudržnosti ta stabilita neexistuje, tam naopak dochází k mírnému navýšení té chybovosti, ale můžeme očekávat, že pokud k změně eh, systému nedojde, tak eh, je tam trošku určitý prostor pro zlepšení tím, eh, že budeme dodržovat eh, zásady. Samozřejmě ty zásady jsou možná velmi složité, je možné je zjednodušit. A to je přesně to, po čem my voláme pro té nové programové období a to je přesně to, co komise řekla, že na čem pracuje. Ano, můžeme s těmito systémy, tak jak jsou nastaveny, pracovat efektivněji, ale také můžeme do budoucna změnit. Nicméně eh, ten dopad eh, bude viditelný pouze za několik eh, let. Teď tedy jsme v roce 2010, máme před sebou období 2010 až 2013 a zatím jsme ještě plně nebyli schopni vidět ty výhody toho nového systému, který eh, byl zaveden pro toto programové období. Eh, pan komisař eh, hovořil o tom, uvedl tedy příklad, že teprve vlastně v roce 2010 budou členské státy podávat zprávy. A konečně nástroje finančního inženýrství. Já se domnívám, že odpověď komise zohlednila naše doporučení. Na pořadu jednání tohoto výboru se budete, vidím tedy, že se budete zabývat eh, právě tím příslušným nařízením a komise ta naše doporučení zohlednila. Já za EUD jsem tedy velmi spokojený. My jsme naznačili, že je zde problém a komise eh, navrhuje řešení. V tomto konkrétním bodě tedy chci mm, Evropské komisi pogratulovat k tomu, že zareagovala tak eh, rychle. Samozřejmě, pokud eh, to bude schváleno, potom dojde na provádění. A zde musím říci, že pokud ta ustanovení budou řádně prováděna, tak se ten problém vyřeší. to je vlastně to, o čem jsem hovořil, eh, když jsem mluvil o těch systémech. Děkuji za vaši podporu, pokud jde o o vaše mm, zhodnocení tedy finanční krize a eh, jeho, jeho dopadu na důvěru instituce Evropské unie, včetně EUD, velmi usilovně pracují na tom, aby vytvoření evropského stabilizačního mechanismu eh, bylo auditováno eh, veřejně. Eh, smlouva se v tomto smyslu upravuje a my se domníváme, že parlamentní dohled bude také zajištěn. Pokud jde o pasiva a rizika abych to tady spíše mm, upřesnil, pokud jde o e, pomoc poskytovanou členským státům, e, zde musím říct, že to se vše vlastně objevuje v té e, účetní závěrce, kterou jsme auditovali. Jaký je tedy současný fond? Eh, jaká je podpora platební bilance členským státům, eh, Evropský eh, fond finanční stability to To je eh, samozřejmě trošku mimo rozpočet. EFSF eh, je dnes eh, jaksi pod drobnohledem. My to podrobně sledujeme a v budoucnosti se tomu budeme věnovat ještě podrobněji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a nyní komise. Děkuji mnohokrát. Rád bych poděkoval panu Felnerovi za jeho slova. Zaměřím se na jeho tři závěry, eh, které předběžně vyvodil pro tuto první diskusi. Já plně souhlasím s jeho zjištěním či s jeho slovy o tom, že v oblasti soudržnosti se vyskytují, eh, se tedy ty největší problémy vyskytují na straně členských států. To je jasné. Pan Filner řekl, že 58% všech chyb by mělo být možné zjistit na první úrovni kontrol v členských státech. Což znamená, že tato první, první rovina kontroly není dostatečně efektivní. A samozřejmě komise se snaží, snaží proškolit příslušný personál, který provádí tyto kontroly nebo za ně nesodpovědnost. odpovědnost. Ehm, jsou zde problémy například eh, s obratem eh, pracovníků. Dochází poměrně, poměrně výraznému eh, pohybu na příslušných pracovištích v členských státech a samozřejmě pokud se vám tam objeví noví lidé, je potřeba je zaškolit tak, aby byli schopni jasně identifikovat, které výdaje jsou způsobilé, aby se naučili vyhodnocovat uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek u projektu a tak dále. Takže to je jedno z témat a já plně souhlasím s tím, že na úrovni členských států je třeba vykonat mnohem více. E, požadoval jste jmenovat tři členské státy, které představují největší chybovost u soudržnosti v roce 2010. Ano, mohu vám jejich jména poskytnout ale pravděpodobně bych to měl uvést do širšího kontextu. Za rok 2010 tedy jednoznačně u třech členských států eh, byly největší chyby. Bylo to Španělsko, Itálie a Česká republika. Ty společně představují dvě třetiny chyb zjištěných EUD v oblasti soudržnosti dvě třetiny všech chyb, které připadají na tyto členské státy. Auditováno bylo celkem 16 členských států a z nich tyto tři tedy představovaly dvě třetiny chyb. A kromě toho dvě tře- ke dvěm třetinám chyb došlo v sedmi programech. Čili je to výrazně koncentrováno a my také své úsilí zaměříme na spolupráci s těmito členskými státy, s těmi dotčenými a budeme se snažit hledat cesty, jak situaci zlepšit. Rád bych ale také upozornil na zprávu vydanou tento rok DG Regio. Je to zpráva datovaná 5. října 2011. Jmenuje se Analýza chyb v politice soudržnosti za rok 2006 až 2009, kroky podniknuté komisi a cesta vpřed. V této zprávě naleznete velmi konkrétní informace o situaci v členských státech. Zpráva obsahuje analýzu, tabulky, kde graficky znázorněme také podíl jednotlivých členských států na eh, objemu chyb identifikovaných eh, účetním dvorem. Španělsko a Itálie zodpovídají za největší, eh, největší objem chyb v roce 2010 a bylo tomu tak také v období 2006 až 2009. Například eh, Španělsko nebo chyby zjištěné ve Španělsku představovaly 31 veškerých chyb zjištěných EUD. Eh, u Itálie šlo o 18 veškerých chyb zjištěných eh, účetním dvorem. V ERDF, v oblasti EDF. Ale co pro mě je zajímavé, je, že Spojené království je na třetí příčce a eh, představovalo 10 veškerých zjištěných chyb. V tom zmíněném časovém období. A pokud to srovnáme, pak například Polsko, které je zdaleka největším příjemcem ze strukturálních fondů, a přitom počet zjištěných chyb Evropským určitým dvorem v Polsku je nula. Nula procent. Zatímco Spojené království, které eh, dostává několikrát menší objem prostředků než Polsko, představovalo 10 všech chyb. A samozřejmě eh, je zde tedy problému Španělská, Itálie, kde jde o problém systémový, který musíme řešit. A myslím, že tyto členské státy musí řešit tuto věc. Dále, pokud jde o váš druhý závěr, který se týkal nástrojů finančního inženýrství. Zcela souhlasím s tím, že tyto nástroje představují riziko. Už název finanční inženýrství znamená, že se s nimi pojí riziko. Pokud jde o sběr informací, schromažďování informací, správně jste upozornil, že jsme v roce 2010 schromažďovali informace, respektive ten sběr informací byl, představoval obrovské úsilí. Členské státy eh, na maskavě na dobrovolné bázi poskytly informace, o které jsme je požádali, ale bezprostředně na to jsme předložili změny legislativy, tak aby bylo možné tyto informace schromažďovat systematicky. což tedy ošetří problémy, na které upozornil EUD. v rámci absolutoria v tomto roce. Kromě toho jste se zmiňoval o možnosti komplexní zprávy. Promiňte, pane komisaři, mohl byste pomalu uzavřít, protože máme ještě dlouhý seznam řečníků. Takže pokud je o e, kontrolu nástrojů finančního inženýrství, přijali jsme komplexní metodiku pro provádění těchto kontrol. V programovacím období pro příští finanční rámec navrhujeme zavést systematické výkaznictví, u nástrojů finančního inženýrství. A pokud je EFSM a ESM, jak zmínil pan předseda Caldeira, informace o výdajích v této oblasti eh, se promítají do, do účetnictví, které audituje účetní dvůr. Eh, rád bych jasně uvedl, že tyto výdaje nejdou z rozpočtu Evropské unie, je to garantováno počkami, nebo opírá se to o počky, které tady EU poskytuje, pokud členské státy potřebují pomoc. Ale já souhlasím s tím, že tuto oblast je třeba řádně zanalizovat a musíme ji věnovat náležitou pozornost. Děkuji mnohokrát. Nyní budou mít prostor členové našeho výboru. Musím vám říci, že pan Caldera bude muset cirka za, za, za méně než hodinu odejít na tiskovou konferenci, takže já bych navrhoval, aby každý, kdo si přeje vzít slovo, se nám přihlásil. Zatím mám na seznamu devět, devět žádostí o slovo. Ještě někdo bude mít zájem? Asi vás to je víc než devět. Dobrá, takže tím uzavírám seznam řečníků. Je vás devět, navrhuji čtyři minuty na každého a poté poprosíme o odpovědi od pana předsedy a od pana komisaře. Nejprve dávám slovo koordinátorům politických skupin. Jako první vystoupí paní Gresle na čtyři minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat i za naši stranu. Musím říct, že je nám mimořádně líto, že nemáme možnost srovnání letošního roku a loňského roku. To je velký nedostatek. Očekávali jsme, že obdržíme srovnatelné oblasti, protože tak máme eh, dokonce dojem, že je tu snaha se eh, vyvarovat srovnatelnosti, že ta míra chybovosti by byla příliš vysoká. To byl možná ten důvod spojit oblast soudržnosti a energetiky. Jaká je tedy chybovost pro soudržnost a pro ostatní? Protože když to dáme dohromady, eh, dílená odpovědnost a přímá odpovědnost, tak s tím vůbec nejsme spokojeni a očekáváme, že od účetního dvora obdržíme doplňující informace. Možná, že je to také dobrá spolupráce s komisí, o níž se právě vyjádřil pan eh, komisař. Já se domnívám, že to nebude dobré, když se budeme snažit skrývat špatné zprávy, protože ty výjdou stejně najevo. A potom druhá špatná zpráva se týká finančních nástrojů. Domnívám se, že nepostačuje to dopracovat. Proč komise eh, nezakotvila do právního základu eh, informace o výdajích ze strukturálních fondů. Když hovoříme o finančních nástrojích, pane komisaři, to není úplně pravda, eh, že to bude v eh, finančním nařízení. Tam nejsou žádné takovéto pasáže o tom, jak bychom mohli vůbec kontrolovat finanční nástroje a nehovořím o lepší kontrole. <clears throat> Tady to je už kreativní, jak to prozrazuje. Například máme 137 nástrojů, které byly vytvořeny, takže já se ptám, kdo to prosím kontroluje a jak můžeme očekávat od EUD eh, e také podrobnější informace a za druhé musíme dávat pozor na to. Účetní dvůr opět nezareagoval na naše přání a neuvedl členské státy. Ty členské také jenom členské státy to neexistuje. Máme velké problémy u jednotlivých států a jiné zase pracují velice dobře. Já bych byla frustrována, kdyby eh, v tisk eh, zítra zase hovořil o členských státech. Tady je třeba diferencovat, eh, protože to je, není možné neprávem kritizovat ty státy, kterých se to netýká. Proto je důležité důležité vědět, kdy konečně od EUD dostaneme informace o členských státech, které mají problémy. Několikrát jsme o tom žádali mimochodem marně. Čtvrtá otázka se týká eh, vnější činnosti. Tady máme kuriozní chybovost 1,7%. To mohu jenom gratulovat. Slyšela jsem, že problematické třetí země jako Mali a další jsou na tom lépe než naše členské státy. Osobně se nedomnívám, že tomu tak je, jinak bychom museli udělat zásadní kroky. Jinak eh, by tedy bylo platné právo takové, že bychom nebyli schopni jejich porušování rozpoznat, tedy není to dáno tím, že v právním základě nejsou stanoveny žádné podmínky pro nakládání fondy. Eh, že vynaložíme peníze a řekneme ahoj, jak si tedy vysvětlujete tuto fantasticky nízkou chybovost 1,7%. Děkuji, to by byla má otázka. Ano, děkuji vám a nyní dávám slovo panu Kajerovi. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo Caldero, vážený pane komisaři, nejprve vám velice srdečně děkuji za vynikající práci, kterou předložil účetní dvor. Je to materiál, s nímž se budeme zabývat v nadcházejících měsících a podíváme se, jak v parlamentu budeme moci řešit ty problematické oblasti, jak jste o nich hovořil. Já souhlasím s prezentací chybovosti, ano, ty barvy semaforu byly velice jasné, ale ní jsme dosáhli větší přesnosti a jak říká pan zpravodaj, jsem stejného názoru. Je to opravdu velice dobré, že máme konečně číslo celkové chybovosti, protože to je referenční údaj, eh, podle něhož můžeme výsledky eh, poměřovat komise eh, to požaduje a ta doba výmluv za předchozí komise, že to dělali předchůdci a že nevíme, jak se k tomu dopracovali, je nyní pase na tomto místě se do toho opřeme také při těch slyšeních. E, já sdílím tu kritiku k těm kapitolám. Ingeborg Ressle, to je opravdu e, složitější. Vy jste porovnávali počet těch odvětví, sektorů, e, snížili jste tento počet počet oproti předchozímu období. Eh, eh, kolego Fjellnere musíme se pořádně podívat, zda je také eh, se, to má ospravedlnění, ale určitá chybovost je tedy pod tím Prahem, ale mám velké problémy s oblastí soudržnosti. Seznámil jsem se s právou pana Aner, který není jenom tedy ze stejného města, ale ze stejné čtvrti jako já, proto mám eh, k němu za důvěru, ale situace je taková, že má tedy interně pravdu, když říká, že v programovém období strukturální eh, politiky různé, fluktující míry chybovosti. A teď zní tedy otázka, kdy je tedy eh, nejnižší fluktuace 5% a teď to bude tedy ještě stoupat těch těch 7,7% v kapitole možná nejsou ještě vrcholem, možná, že je to rozběh směrem k dalšímu vrcholu a to mi opravdu dělá problémy na tomto místě musíme požádat komisi, aby vůči členským státům, kde dochází k té chybovosti a máme tady tuto eh, analýzu, aby vystupovala opravdu jednoznačně a učinila potřebná opatření. Mě to opět ukazuje, eh, jak je eh, důležité prohlášení o věrohodnosti jednotlivých států. A my se rada musí tedy udělat další kroky v otázkách finančního nařízení a měli bychom tedy izolovat ty členské státy, které téměř tedy kazí pověst ostatních. Poslední připomínku k oblasti e, nástrojů finančního inženýrství tady se musíme zlepšit, o tom není pochyby, ale i e, v parlamentu musíme e, dávat pozor na to, aby ty požadavky, které parlament klade, eh, nám nepodřezávaly eh, větev, na které sedíme. V stanovisku našeho výboru se ještě musíme rozhodnout, eh, jak se postavíme k těm návrhům finančního výboru ohledně nástrojů finančního inženýrství. A zpravodajka to chce omezit na jeden arch a e, to přece ne, tedy není možné, když si chce někdo koupit dobře e, jeden stroj, tak je to v pořádku, ale když, je to o, e, když se to týká stavebních opatření, tak potom možná jeden arch nestečí, aby tam byl popsán komplexně projekt, abychom mu dostatečně porozuměli. To musíme tedy ještě řešit. A nyní dávám slovo panu Kisu. Děkuji Děkuji, pane eh, předsedo, děkuji také, pane komisaři, děkuji i Christofovi Fliernerovi za zprávy. Nejprve dobrá zpráva. Eh, v mnoha oblastech je dobrý vývoj, eh, je to pozoruhodné, zejména v zemědělství, kde jsme udrželi uspokojivou úroveň. Ta špatná zpráva se týká toho, že oznámené zhoršení v oblasti jsou tržnosti, jak jsme o tom hovořili v loňském roce, my jsme měli v roce 2009 dobrý rok, že k tomu zhoršení nyní ní došlo a máme tu nepokojivou chybovost 49%, to znamená, že eh, polovina pladeb eh, byla chybná. A to vrhá určité světlo na práci členských států, protože se to týká především členských států. Chtěl bych eh, pochválit eh, odvahu pana komisaře Šemety, že uvedl tyto členské státy jmenovitě. Eh, je to výraz nové politiky. Bylo to opravdu odvážné, pane komisaři, že jste je zcela jasně jmenoval a také jste uvedl pracovní dokument komise, který bych tu chtěl pochválit za období 2006-2009, kde jsou uváděny ty konkrétní jasné chyby, nejenom členské státy. Eh, proč Itálie a Španělsko se nemůže poučit od Polska. Polsko je vzorem a vy jste to řekl zcela jasně. To je třeba vidět a doufám, že komisař Hahn, který je zodpovědný za tuto oblast se svou politikou partnerství, eh, kdy eh, orientuje jednotlivé regiony, nalezne nějakou cestu, abychom se vyvarovali tomuto velkému počtu chyb. A jsem rád, že jste použil použil také nástroj eh, přerušení eh, vyplácení pladeb. Vy jste to sám řekl, to je prostředek, jak popohne členské státy k disciplíně. Eh, vidíme to, že dřívější říšníci se tu už najednou neobjevují, takže je to velice dobrý nástroj, který byl také vytvořen z popudu Evropského parlamentu. Děkuji, že jste eh, zareagovali. A pro nás, pro parlament je důležité, aby te výroční zprávy o činnostech obsahovaly opravdu podrobné informace s korekcemi, také hodnotíte národní systémy, ukazujete eh, na eh, situaci v členských státech, to je velice dobré a potom závěrka roku 2010 Financial Corrections, tu jsou zcela konkrétně uváděny unie, ale i e, vracené prostředky členských států a chybí tu ještě e, ty metody výpočtu a chybí tu ještě jedna země, která to neučinila a to je opět Španělsko. Nová je e, zpráva o hodnocení, je to tedy ta kapitola 8 o hodnocení výkonnosti komise na základě Lisabonské smlouvy. Tato kapitola by mohla být rozsáhlejší, ale v každém případě ex existuje a je opravdu eh, střízlivá konstatace. Vy říkáte, že eh, se tu ne eh, postupuje dostatečně obezřetně při dosahování cílu a zabraňování nedostatků Eh, při dosahování efektivity, zejména v dobách finanční krize, kdy eh, musíme informovat daňové poplatníky, musíme klást velký důraz na hospodárnost a vidíme tu rozdíly mezi cíly komise, které si stanovila a skutečnými výsledky. je Třeba tedy jmenovat vhodné cíle, tady se musí komise zlepšit. E, jsem rád, že zpravodaj věnuje e, velkou pozornost nástrojům finančního inženýrství. Tato oblast bude pro nás důležitá. E, jsem tedy rád, že tomu věnuje takovou pozornost. Děkuji a nyní má slovo pan Stas. Děkuji. Chtěl bych poděkovat panu Kalderovi a všem pracovníkům z EUD za práci, kterou odvedli. Je to práce velmi náročná a harmonogram je něco, co všem připadá, že je dostatečné, že je ten na to hodně času, ale proved, všechny ty analýzy eh, zabere opravdu hodně času, takže je to náročné. Eh, asi bychom teď neměli zacházet do podrobností je potřeba naše politická reakce. Eh, Když jsem si vyslechl to o té stabilitě, s tím musím říct eh, nesouhlasit. Stabilní situace, ono to zase až tak stabilní není, že? Když se řekne stabilní situace, tak eh, to v podstatě znamená, že budeme pokračovat eh, v tom nastaveném kurzu, ale my se přitom nacházíme v centru bouře. Podíváme-li se na ta čísla, tak eh, je tedy zřejmé, že jsou to problémy. Třetina transakcí obsahuje chyby, loni to byla čtvrtina. Celá ta otázka soudržnosti to je 40,6 rozpočtu, eh, u kterého je 50% chybovost. 50 transakcí obsahuje chyby. 7,7 transakcí, eh, se, to je tedy 7,7% chybovost. Eh, za rok 2010, a teď se obracím na komisi, rok 2010 se zdá je rok, kdy jste nabírali síly. Ale toto je spíše varování na rok 2011. Rok 2011 je první zúčtování eh, eh druhé Barosovy komise eh, Podívejme se, eh, či představme si, že jste generální ředitel, který předkládá účetní závěrku a vy řeknete, to jsou tedy čísla za všechna naše oddělení. Já musím říct, že já bych nechtěl být takový ředitel, který něco takového předkládá, eh, který předkládá tato čísla a rozhodně bych nemluvil o stabilitě. Myslím, že musíme zajistit, že eh, budeme pokračovat v dialogu Jak řekl jeden kolega eh, loni, je potřeba, abychom projednali celou řadu témat a až provedeme zúčtování za rok 2011, tak doufám, až tady předložíme první závěrku za rok 2011, tak doufám, že budeme moci říci, že eh, jsou pořád pak je tu otázka eh, rady. Hovořilo se tu o odstavci, kde se tedy říká, že v oblasti eh, soudržnosti a dopravy je 58% chyb a že tam je tady potřeba nějak zasáhnout. Pokud je toto pravda a komise potvrzuje, že eh, za většinu těch chyb jsou zodpovědné Španělsko, Itálie a Česká republika, tak eh, se domnívám, že by toto měl být jeden z hlavních eh, úkolů pro eh, zúčtování a rada by se měla uvědomit, že toto není udržitelné, že toto neobhájíme před eh, běžnými občany. Rada za to zkrátka bude muset předzít eh, zodpovědnost. Všichni víme, eh, kam se chceme dostat, co je naším cílem, nemusím to tady opakovat. Již nemám moc času, takže nakonec řeknu jen velmi stručně, že, náš, že jsem velmi rád, že náš kolega pan Kellner konkrétně zmínil odstavce 34 a další, které se týkají finančních, eh, nástrojů finančního inženýrství. Toto je poprvé, kdy to máme ve zprávě účetního dvora větší počet eh, komentářů právě k této kapitole, k této oblasti. Vy jste také řekli, že komise na to zareagovala, že komise provede celou řadu, um, kterou, celou řadu um, závěru. Pan předseda přerušuje a vyzývá k ukončení projevu. Pan Stás pokračuje. V dokumentu 436 komise tedy slibuje, že provede celou řadu auditů. Je důležité, abyste nám řekli, kdy se to provede, tak aby to nebylo v roce 2015, jak navrhuje pan Caldera. A nyní paní Andreasky, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji Evropskému účetnímu dvoru za eh, předloženou zprávu a za veškerou odvednou práci. Také děkuji panu zpravodajovi za jeho velmi jasné závěry, ze eh, níž mnoho podporuji. Nejprve bych chtěla hovořit o předfinancování a e, finančních nástrojích o této kapitole. V, komise tedy provedla opravy v souvislosti k, s rokem 2009 pro mě zde vyvstává otázka spolehlivosti eh, účetní závěrky předchozích let. My jsme eh, vždy tedy toto předfinancování považovali za výdaje. Eh, předpokládali jsme, že auditoři tyto závěrky prostudovali a schválili a zatím se ukazuje, že šlo o aktiva, u kterých auditoři jak se nemohli stanovit žádnou chybovost, protože je nezahrnuli do svých analýz. Takže já si teď dělám trošku starosti o to, zda předchozí účetní závěrky jsou tedy vůbec spolehlivé, když jsme si tam přitom pletli aktiva a výdaje. Eh, předfinancování představuje 50 eh, aktiv Evropské unie jako celku, takže je to opravdu velmi významná částka. A jistě bude mít velký dopad na spolehlivost eh, účetní závěrky. EUD, eh, e jak už bylo řečeno, kritizoval eh, účetnictví na, z několika hledisek což eh, ovšem neznamená, že by to účetnictví jako takové bylo nespolehlivé. Druhá věc, o které chci hovořit, je fond soudržnosti. Eh, třetina rozpočtu je eh, do fondu soudržnosti a zde se objevuje 50% chybovost. 50% toho vzorku obsahovalo chyby. Ale EUD nám opět neříká, o jakou chybu jde, jaká je její významnost, eh, o jaký typ chyby se eh, jedná. Eh, pak bychom se mohli bavit také o tom, zda se jedná o podvody nebo ne. A pokud EUD e nám podrobně neřekne, o jaký typ chyby se jedná, tak je velmi těžké posoudit význam těch chyb. Další věc, o které se zde hovořilo, Eh, výroční zprávy. A finanční oprávky. Já myslím, že celá řada lidí neví, k jakým mm, eh, rozdílům zde eh, došlo, jaké jsou ty Eh, zpětné platby finanční opravy. Myslím, že mnoho lidí vlastně neví, jaký je mezi tím rozdíl. A jedna část těch peněz se vlastně vrací, eh, takže tady je důležité pochopit přesně, o jaký rozdíl se jedná. My nevíme přesně, jaké, jaké částky se u těch finančních oprávek a těch vrácených plateb jedná. Nevíme, eh, jaké je to procento, jak spolu vzájemně tyto částky souvisí. Je důležité, aby oba typy Eh, tedy existovaly, ale je důležité zajistit lepší prevenci tak, aby těch vracených částek a finančních oprav nebylo tolik. A ten preventivní mechanismus by měl být spuštěn ve chvíli, kdy se ty prostředky ze strany komise uvolní. Nesmíme zapomínat, že to nejsou členské státy, které eh, platí do rozpočtu Evropské unie. Do rozpočtu Evropské unie platí daňoví poplatníci a daňovým poplatníkům je celkem jedno, jestli se jedná o Francii nebo Itálii nebo Španělsko. Oni chtějí, aby jejich peníze byly řádně vynaloženy a někdo musí být zkrátka zodpovědný za to, aby zajistil, že ty prostředky eh, se dostanou k té správné osobě, k tomu správnému účelu. A pokud nikdo takovou odpovědnost nemá, na závěr zopakuji něco, co už zde zaznělo. Toto je velmi důležité z hlediska eh, ve světle dnešní krize a ve světle této krize se chci zeptat, eh, co se stalo s 60 miliardami eh, vyplacenými Řecku? Řecko se vůbec ve zprávě neobjevuje, ale Řecku po vstupu do eurozóny Eh, bylo vyplaceno 60 eh, miliard, 80 miliard Itálii a 130 miliard Španělsku. A proto jsme v té situaci, v jaké jsme. Děkuji. I would now give the floor to the other members. Rád bych eh, dal slovo nyní těmto dalším zájemcům, paní Ayale Sender nejprve tedy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla velice srdečně poděkovat Evropskému účetnímu dvoru. Také děkuji za tu zprávu, kterou každoročně předkládáte. Představuje opravdu eh, lepší srozumitelnost a je také důležité, eh, kterým směrem se vývoj ubírá. Zda se nám eh, daří dosahovat zlepšení ve všech oblastech výdajů z našeho rozpočtu. Také vám velice děkuji děkuji za to, že se zdá, že se tu jasně ukazuje, které podíly, kde máme, o jakých částkách hovoříme, kde spočívají problémy, kde dochází k hlavním chybám. A ještě něco bych chtěla říci na adresu zpravodaje. Děkuji za tu to připomínku. Je opravdu třeba obnovit důvěru v tyto nástroje, v fungování rozpočtu a při udělování absolutoria a je důležité obnovit eh, tu důvěru eh, nejenom v celé Evropské unii, ale i v členských státech. Vidíme tu určité rozdíly, 3 miliony v Irsku nebo 55 milionů v Německu. Eh, je třeba to vidět také v určitém poměru, ale eh, je z toho vidět, že potřebujeme účetní dvory, eh, které se zhostí svého úkolu. Členské státy musí tedy také dbát na to, co se eh, děje s prostředky daňových poplatníků s rozpočtem, ale mm, se domnívám, že se dostaneme opravdu dále. Děkuji zejména za eh, tu eh, druhou kapitolu doprava a energetika. Pan Filner řekl, že to jsou srovnatelné oblasti a proto mám otázku. Mohli bychom eh, postupovat u této srovnatelné oblasti takto. Eh, ta oblast soudržnosti je oblastí oddělených odpovědností, ale doprava je oblast politika, která nám opravdu leší na srdci. A tady má komise větší odpovědnost než členské státy. Proto by mě zajímalo, jak se na to díváte. Co se týče soudržnosti, to je oblast, která nám eh, činí problémy. Tady dochází k stále více chyb a tak bychom se mohli podívat, co by eh, komise mohla udělat prostřednictvím kontrol a eh, co členské státy eh, také u vrácených platbách. To je systémový problém a tady se možná můžeme vyvarovat určitých problém. A tady máme v oblasti politiky soudržnosti 39 chybovost, to je na druhém místě po zemědělství, to je opravdu znepokojivé. Díváme se na politiku soudržnosti a přitom je tu jedna znepokojivá oblast. Máme tu již určitý moderní eh, přístup, můžeme se eh, opřít o výsledky výsledku těchto kontrol, certifikace, zda všechno probíhá správně na straně členských států či komise, ale tady eh, máme 33 eh, příkladů, 27 eh, chyb, zcela konkrétní údaje a snad byste nám mohli také říct, jak to vypadá v oblasti politiky výzkumu. Tady se eh, opíráme, eh, jak eh, bychom měli se vymanit z krize. Týká se to budoucnosti. A závěrem mám tedy otázku, o jaké orgány jde. Já jsem to nezjistila. My jsme obdrželi tuto zprávu včera. Vy tu hovoříte o jednom orgánu, kde nastaly zvláštní problémy. Já bych ráda věděla, který to je. A potom ještě něco. Pan Eh, předseda upozorňuje, že třeba skončit. Já eh, dospěju ke konci, ale mám důležitou otázku. Pan komisař hovořil o tom, že v případě eh, Polska je nulové procento chybovosti. Teď už nevím, zda to bylo v roce 2009 nebo 2010. Můžete nám si i srovnatelnou chybovost při nakládání s prostředky právě ve Španělsku Řecku, Itálii a Spojeném království a Polsku. A na jednom místě zde hovoříme o tom, že vnější služba v prosinci 2009 měla e, administrativní náklady a za to je zodpovědná komise. Děkuji vám, paní Makový. Thank you. Uh... Děkuji. Já jsem zpravodajkou pro absolutorium za rok 2010 u agentur eh, a moje otázky se tedy budou týkat tohoto tématu. Za prvé, eh, EUD nám poslal některé eh, výroční kontrolní zprávy pro evropské agentury. Moje první poznámka se bude týkat toho, že ve většině případů, to znamená u většiny agentur, soud nemá žádné připomínky k řízení, zadávání veřejných zakázek, lidským strojům, výkonnosti, ničemu. Prostě, respektive tam nejsou uvedena žádná, eh, žádná informace, žádná slova k této věci. Eh, proto je poměrně obtížné, jakožto orgán udělující absolutorium, eh, se orientovat na základě tedy takto chybějících informací. V loňském roce byly k finančnímu Eh, řízení a zadání veřejných zakázek u agentur určité eh, připomínky. Parlament požádal eh, o další informace a nyní je situace taková, že letos jsme dostali informací méně a v mnoha případech dokonce vůbec žádné. Proto by mě zajímalo, proč byl zvolen takovýto postup a co je důležitější, proč vlastně požadujeme tyto informace k jednotlivým agenturám. Moje druhá otázka se týká zvláštní zprávy o benchmarkingu a o střetu zájmu v evropských agenturách, kde budou tyto zprávy dány k dispozici. Pokud je o zprávu o benchmarkingu, doufám, že se tak stane do konce roku a pokud je o zprávu o střetu zájmu, doufám, že se tak stane do konce, roku 2000, do konce února pardon, 2012. Takový byl původní plán. Poprosila bych o potvrzení těchto časových termínů. A třetí věc, potřebujeme zvláštní zprávu o racionalizaci a účinnosti v evropských agenturách. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Překvapivě jste nevyčerpala své čtyři minuty. Eh, Další kolega, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Kaldejrovi za jeho tolik významnou prezentaci a děkuji pane, také panu komisaři Šemetovi za jeho eh, první reakci. V posledních eh, dvou letech eh, jsem žádal panu Kalderu, aby věnoval pozornost výkonnosti a efektivnosti evropských výdajů, kromě i tradičních kritérií. Proto jsem velmi rád, že v kapitole číslo 8 EUD poprvé věnuje zvláštní pozornost tomu, čeho je skutečně dosahováno za evropské prostředky. Myslím si, že by mohlo jít eh, o počátek nádherné tradice. Byli bychom rádi, kdybychom takovou tu kapitolu 8, možná dokonce v rozšířené podobě, nalezli ve výroční zprávě každý rok. Trochu mne překvapilo, eh, pokud je o eh, procesní reakce na, na jednotlivé odstavce v kapitole 8 o efektivitě efektivnosti výdajů, ta odezva od komise Eh, já si myslím, že z politického hlediska velmi důležité, že bychom u eh, našich videí měli zaručit skutečně efektivnost těch vynakládání a je méně podstatné, eh, zda komise tedy je vázána tím či o něm finančním nařízením. To by nám nemělo bránit se tím zabývat. Myslím, že komise správně upozorňuje na to, že částečně ten problém je na straně členských států, které poskytují informace o tom, čeho bylo dosaženo za evropské prostředky. Myslím, že to je oblast, ve které bychom měli zajistit výrazné zlepšení. A tím se dostávám k další věci, pane předsedo. Konkrétně mám na mysli roli členských států. Myslím si, že bychom neměli se dopočet té chyby, že budeme hledat stále nová a nová pravidla, protože úloha členských států nějak nesouvisí s pravidly či s nastavenými postupy. Jde pouze o nedostatek politické vůle. I to, že tu dnes rada není zastoupena dnes, poukazuje na nedostatek politické vůle. Takže neskrývejme se za pravidla a postupy. Ten problém se týká všech úrovní. V členských státech eh, parlamenty nemají zájem o to, jakým způsobem se vynakládají evropské prostředky. Eh, začínají mi toto zájem pouze, pokud ty prostředky jsou směrovány do jejich zemí. To je problém číslo jedna. Dále, národní kontrolní úřady nemají prostředky pro to kontrolovat evropské výdaje, eh, protože jde o relativně malé částky, takže na vnitrostátní úrovni to nemůže mnoho čekat. Dále na radě uplatňován princip na intervence navzájem mezi členskými státy. Pokud, pokud se nebudete rýt v mých problémech, já se nebudu věnovat vašim. A tak na úrovni členských států či rady se nečiní nic. V Evropě je prakticky nemožné hovořit o odpovědnosti členských států. Ty se schovávají za radu, pokud je vůbec eh, přítomná na příslušných zasedáních a eh, nikdy není ochota hovořit o jednotlivých členských státech. Takže já bych navrhoval, abychom se znovu pokusili pozvat eh, ministry financí z vybraných členských států, aby nám sdělili, jak nakládají s evropskými prostředky. A to, že nereagují na vaše dopisy, pane předsedo, možná hovoří samo za sebe. Také bychom mohli zkusit jinou cestu, jak tento problém řešit a dosáhnout daleko větší eh, většího zveřejnění a větší transparentnosti. Eh, já bych se zeptal panu Kaldery a Šemete, zda byli připraveni zorganizovat společně s Evropským parlamentem veřejné slyšení, kam bychom přizvali několik ministrů financí a veřejně bychom eh, je požádali, aby s námi projednali způsob, jakým, jakým přistupují k vynakládání finančních prostředků z evropského rozpočtu. Já si myslím, že tato transparentnost, takovéto veřejné zasedání je jediná možnost, jak ten problém řešit. Eh, tak aby se stále nepoukazovalo na eh, Evropu, na EU, pokud je o nesrovnalosti eh, ve výdajích s rozpočtu, protože ve skutečnosti je vina na členských státech. Děkuji, pan Itale. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu předsedovi Kaldejrovi za jeho prezentaci a výroční zprávu. Trápím nestejné věci jako kolegy, kteří již vystoupili přede mnou je to politika soudržnosti. Musím říct, že se mi líbí ten barevný graf. A snažil jsem se z toho vyvodit jednoduchý dotaz. Tu diskusi vedeme už řadu let. Hovoříme o lepším regulačním rámci, o zlepšení spolupráce, lepších následných krocích, ale nic se nemění. Rok co rok vedeme tuto podobnou diskusi pokud byste měli uvést hlavní důvod, proč se ta situace opakuje, proč letos je to dokonce horší než v uplynulých letech, tak jak je ten hlavní důvod? Eh, jsme jaksi příliš, eh, příliš slušní, nebo že to nechceme říct, nebo na jaká opatření bychom se měli zaměřit? Děkuji a na závěr ještě pan Čarnecký. Děkuji, paní předsedající. No, máme... Děkuji vám. Pane předsedo, mohli bychom říci, že je to eh, situace, která se pravidelně opakuje. Každý rok, když eh, Evropský účetní dvůr eh, předkládá svou prezentaci, hovoříme o tiskové konferenci. Jistě média jsou velice důležitá, ale eh, to omezuje naši diskuzi. Já nezdílím vaši spokojenost, respektive sebeuspokojení, které vyjádřil Evropský účetní dvůr. Já se domnívám, že by bylo trochu přehnané. Je třeba zdůraznit, že tuto diskusi vedeme v době krize, v době, kdy se zvyšuje nedůvěra evropských eh, daňových poplatníků v evropské instituce a o to větší je vůle kontrolovat, kontrolovat, jak se vynakládají prostředky Evropské unie a ještě více ty kontroly, které bychom mohli pokládat za nedostatečné, by eh, mohly způsobit určitou eh, škodu, mohly by tedy eh, zhoršit autoritu evropských orgánů. A já bych chtěl navázat na otázky, které tu zazněly, které položila kolegyně. Byla to strukturální pomoc ve velké výši poskytnutá Řecku. čtvrt to zajímavější by bylo se seznámit se strukturou poskytnuté pomoci. Tato země používá 4,3 desetiny eh, svého HDP eh, na obchodování se eh, zbraněmi. To je ob obrovské. A potom, co se týče té nulové chybovosti eh, ze strany Polska, to je možná správný eh, údaj, ale je v rozporu s eh, náladou v Polsku. My dostáváme velmi mnoho signálů, že při vyúčtování nakládání evropských prostředků dochází k velkému množství chyb. Jistě Evropský účetní dvůr může mít pravdu a v Polsku se v tomto ohledu šíří jenom určité fámy a nebo Evropský účetní dvůr se nechal ošidit. Stejně tak, když informoval o Řecku a sdělili, bylo sděleno, že tato země splňovala veškerá kritéria. Já tu žádnou jinou možnost nevidím. A závěrem bych se chtěl ještě zmínit o tom, že existují pravdy, polopravdy, eh, statistiky. Tady je třeba postupovat obezřetně a podporuji vyjádření paní Gresle, která řekla, že situace, v níž se provádí vyúčtování pomoci poskytované eh, třetím zemím, neevropským, africkým zemím. A když tvrdíme, že ta chybovost je v těchto případech lepší než eh, v případě EU, tak eh, si myslím, že to je opravdu velice pochybné. Děkuji vám. Děkuji vám. Nyní bych rád předal slovo panu eh, předsedovi účetního dvora, potom panu komisaři a závěrem eh, panu zpravodaji. Pane Caldera, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem vděčen za všechny dotazy, které jsem obdržel. Nevím, zda budu schopen zareagovat na všechny, vzhledem k tomu, kolik nám zbývá času. Myslím, že je důležité, abychom nezapomínali, že EUD kontroluje rozpočet EU. To znamená, jak příjmy a výdaje financované z rozpočtu EU eh, byly eh, plněny v průběhu daného roku a na základě smlouvy je komise institucí zodpovědnou za plnění rozpočtu a absolutorium podle smlouvy udělujeme, je udělováno tedy komisi. Samozřejmě smlouva také zakotvuje, že eh, členské státy musí spolupracovat s eh, Evropskou komisí při plnění smlouvy. Proto jsou členské státy také eh, relevantním hráčem v této souvislosti. Ale domnívám se, že pokud se Eh, pokud požádáte Evropský účetní dvůr, aby prstem ukázali eh, na některé členské státy, pak se musíme uvědomit, že kontrola EUD se týká rozpočtu EU, nikoli členských států jednotlivých eh, od 1. po 27. Evropská komise nese odpovědnost za výkon dohledu a za monitorování toho, jakým způsobem sdílené řízení v jiných oblastech funguje a zda členské státy plní svoji roli při plnění evropského rozpočtu. A já bych tedy očekával, že Evropská komise vám poskytne úplné informace nejenom o těch několika málo případech, které byly zahrnuty do vzorku kontrolovaného EUD. My auditujeme pouhý vzorek operačních programů v členských státech. Evropská komise eh, v návaznosti na kontrolní systémy v členských státech kontroluje eh, situace ve všech členských státech. Takže toto je hlavní zdroj pro Evropský parlament a pro občana. To je hlavní zdroj informací. Samozřejmě eh, naše zvláštní zprávy poskytujeme vašemu výboru a parlamentu jako celku. A tyto zvláštní zprávy obsahují podrobnější informace o konkrétních případech v konkrétních členských státech. Ale eh, jistě pochopíte, že eh, právě v této době eh, pochybuji, že bych požádal o dodatečné pracovníky pro EUD, neuspěl bych. Bylo by mi řečeno, že se to nemůžeme dovolit. Takže musíme eh, činit eh, možné maximum, co možná nejefektivněji, při zdrojích, které máme k dispozici. Pokusím se tedy zareagovat na co nejvíce eh, dotazu. Není možné provádět srovnání meziročně. Paní Gresle, kolegové, to tady zmiňovali. Změnili jsme eh, složení těch politických oblastí, takže srovnání není možné. Bál bych se vám eh, dát další eh, prvky srovnání. Vy si můžete srovnávat celkově, jaký by byl vývoj u rozpočtu v jednotlivých letech a kromě toho vám poskytujeme všude tam, kde je srovnání možné. Jaký byl vývoj v konkrétní oblasti, e, například u soudržnosti, u zemědělství, u výzkumu a v dalších oblastech? U energetiky, dopravy. E, energetika a doprava byly nyní zařazeny společně se soudržností, ano. A pokud se podíváte na stranu 24 naší výroční zprávy, je to příloha 4.1, tam přesně vidíme, kolik transakcí u energetiky a dopravy bylo podrobeno kontrole jaká je četnost chyb, jaká byla ta četnost chyb a jaký byl dopad těchto chyb na celkový výskyt chyb. A uvidíte, že u 8 zkontrolovaných transakcí, z 80, u 8 transakcí 37 bylo bez chyby. To znamená, pokud to dopočteme, 63% transakcí bylo postiženo chybou. tak to jenom, abychom si eh, uvedli věci do kontextu, do souvislostí, abych vám připomněl, že vám eh, poskytujeme i podrobnější detailní informace, které umožňují lepší srovnání v určitém časovém období, protože to je to, co je důležité. Paní Gressle, myslím, učinila srovnání u vnější pomoci, že Mali si vede lépe než členské státy. Samozřejmě to je eh, jaksi karikaturní pohled. Vnější pomoc, eh, pokud je eh, pokud jste se pozorně přečetli příslušnou kapitolu, já to tady nemohu není číst, ale myslím, že to je druhý odstavec v příslušné kapitole, a tam se říká, že hlavní část výdajů eh, byla formou předfinancování zálohových pladeb v eh, kompetenci generálního ředitele. A podíváte-li se na poslední stavec, na závěr, tak tam se říká, eh, dávejme pozor, prozatímní a finální platby, když na ně nakonec dojde, jsou náchylné k riziku. Takže my říkáme jednoduše toto. Příští rok do budoucna možná vznikne závažný problém u vnější pomoci a také u výzkumu a u vnitřních politik. Tento rok jsou výsledky takové, jaké jsou, na základě tedy zkontrolovaného vzorku. A domnívám se, eh, na základě robustní kontroly provedené podle eh, řádné metodiky, bylo to provedeno profesionálními kontrolory. A my tady říkáme, dávejme pozor, protože ta rizika existují a v těchto oblastech. Ehm, hlavní, hlavní chyby nebo typ chyb eh, u soudržnosti. Je to tam obsaženo. Porušování pravidel způsobilosti, nerespektování pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Eh, pokud bychom chtěli zjednat nápravu eh, u valné většiny toho problému, je to jednoduché. Eh, řádně, eh, řádně uplatňovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Dáváme několik příkladů toho, kdy očetá eh, zakázka byla uměle rozdělena, tak aby se obešlo, tak aby se obešla pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Dáváme příklady projektů, které u kterých budou příjmy takové, eh, že to znamená, že ten projekt není způsobilý pro spolufinancování. Co více můžeme činit, abychom vás řádně informovali? Budeme se snažit o větší explicitnost, o eh, větší míru podrobnosti a detailu, tak abychom vám, tak abychom vám umožnili eh, lépe dostat odpovědnosti parlamentu. Dále otázka předfinancování a účtu, účetnictví. Zde je stanovisko soudu, eh, pana účetního dvora jasné. Eh, účetnictví eh, představuje spravedlivý obraz finanční pozice na konci roku. A pokud je o, pokud je o opravu čísel v účetnictví 2009, to nic nemění na našem stanovisku. Předfinancování je důležité, zvyšuje se o význam v nedávných letech, na to upozorňujeme a domníváme se, že s novými nástroji, které komise připravuje, eh, které se chystá zavést, pokud je o členské státy, eh, bude tento problém vyřešen. Proč se situace nelepší? Eh, toho se dotkl pan Itele a další z vás. Myslím, že k této věci jsem se již vyjádřil, když jsem reagoval na pana Fjellnera za aktuální situace můžeme dosáhnout zlepšení jedině, pokud eh, každý jednotlivý eh, z aktérů eh, učiní maximum možného zastávajícího systému. Ale v souvislosti s nadcházejícím programovacím obdobím se nám skytá úžasná příležitost změnit situaci správným směrem. Již se věnujeme finančnímu nařízení, a právě váš výbor eh, má odpovědnost za to, aby eh, situaci eh, nasměroval správným směrem. EUD e učinil konkrétní doporučení, pokud o finanční nařízení. Nevím, do jaké míry se jich přidržíte potom v závěru jednání. To uvidíme. Dále nové nařízení pro zemědělství, pro strukturální fondy. To vše je k dispozici. Paní Gressle také zmiňovala téma finančního inženýrství a spojených rizik. Ano, my tomu věnujeme pozornost a navrhujeme konkrétní, konkrétní řešení do finančního nařízení. Doufáme, že finanční nařízení skutečně tento problém bude řešit a potom budeme mít k dispozici příslušné nástroje. Eh, není možné žádat po EUD, eh, e aby hrál roli eh, policisty, který, který v podstatě jenom přisypává soli do rány. A konečně ještě k agenturám, pane předsedo. Já jsem si zaznamenal vaše slova. Samozřejmě byla zde otázka časového rámce, kdy dodáme ty připravené zprávy. Eh, ještě se dopracováváme, vám je včas dáme k dispozici a musíte si uvědomit, že v této fázi je naší prioritou eh, poskytnout vám eh, veškeré veš, celou tu výroční zprávu k 42 eh, či, či 43 agenturám, což musíme učinit do 15. listopadu. A pokud říkáte, že tam nejsou k dispozici nějaké informace, tak bych řekl, že jsou k dispozici jinde ve zvláštních zprávách a tak dále. A ještě k nástrojům finančního inženýrství bych chtěl říci, že doufám, že brzy, e, nyní je to v kontradiktorním řízení, ale e, doufám, že brzy budeme mít zprávu o nástrojích finančního inženýrství financovaných e, ze strukturálních fondů. A já se domnívám, že toto bude pro váš výbor eh, dobrá příležitost eh, učinit příslušné hodnocení, příslušnou analýzu. Eh, pane předsedo, vzhledem k času nemohu zvládnout více dotazů, mohu odpovědět písemně, pokud to budete přát. Děkuji. A teď bych dal slovo komisaři. Prosím, buďte struční, pane komisaři. Budu se snažit být stručný. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych zopakoval, že ta obecná míra chybovosti, tak jak ji identifikoval EUD, je 3,7%, což znamená, že více než 96 rozpočtu neobsahuje chyby. To je, myslím, také důležité. Je důležité eh, vidět to i z této stránky. Já se tedy domnívám, že systémy, které jsme během tohoto finančního rámce eh, zavedli, již ukazují, či vedou k dobrým výsledkům. Eh, dovolte, abych zareagoval na některá ta eh, čísla, která zde zazněla v souvislosti s mm, soudržností. Myslím, že mm, musíme jasně říci, že v roce 2010 chybovost u soudržnosti představovala 7,7%. To se také jasně objevuje ve zprávě EUD. A tyto, tato vysoká čísla, které někteří poslanci zmínili, často souvisí s výskytem chyb, což je něco jiného než eh, význam těch chyb. Letošní absolutorium se bude eh, letos soustředit tedy především na provádění programů v členských státech. Eh, chtěl bych navrhnout a myslím, že moji kolegové, eh, komisaři eh, Hahn a mm, Andres, Andor, pardon, eh, budou také reagovat na to, co na zprávu pana zpravodaje. Je to velmi zajímavá zpráva, členové tohoto výboru by potom mohli mít k dispozici další doplňující informace, které by vám umožnily srovnání, srovnání mezi jednotlivými státy. Všechny tyto informace jsou zveřejněny v naší zprávě a my vám ochotně vysvětlíme, co eh, přesně to znamená. Také tam uvádíme seznam opatření, které komise a členské státy uh, Eh, přijali s cílem eh, zaměřit se na ty nesrovnalosti. Mohu vás ujistit, že všechny chyby, které identifikuje EUD nebo naši interní auditoři, eh, se dále řeší. Každá zjištěná chyba se řeší a to chci zde říci velmi jasně. V naší zprávě potom uvádíme, která konkrétní opatření byla přijata na řešení eh, těch jednotlivých chyb zjištěných eh, buď našimi vnitřními auditory EUD eh, e nebo členskými státy. Pak pokud jde o finanční opravy a vrácené prostředky, zde chci zdůraznit, že že naše účetní závěrka obsahuje veškeré informace, pokud jde o tuto eh, rozpočtovou skupinu. Pokud eh, potřebujete některé další informace, tak eh, vám samozřejmě velmi rádi tyto informace eh, poskytneme, pokud nám tedy konkrétně řeknete, jaké další informace byste u finančních eh, oprávek či obecně u účetní závěrky eh, požadovali. Já se domnívám, že letos jsme opravdu zveřejnili veškeré relevantní informace, které jsou k udělení absolutoria potřeba. Pak zde zazněla otázka, zda my EUD bychom se účastnili nějakého slyšení. Já e, se velmi rád budu účastnit jakéhokoliv slyšení, na které mě e, pozvete. Samozřejmě je to také jeden z mých úkolů, takže pokud mě parlament pozve, zúčastním se. To tedy mohu říci za sebe. Já e, přijdu na tolik slyšení, nakolika mě budete potřebovat, tak abychom mohli podrobně prodiskutovat eh, vše, co bude potřeba tedy k udělení absolutoria. A dovolte ještě otázku pana Stáse to srovnání, kdybych byl ředitelem eh, nějaké společnosti a měl předkládat Eh, takovou to účetní závěrku. Já musím říct, že já bych eh, byl velmi spokojený, kdybych mohl být eh, ředitelem takové společnosti, kdybych měl pod palcem 100% rozpočtu. Jak víte, 80% našeho rozpočtu se E, spravuje našimi členskými státy a my tedy do velké míry závisíme také na kvalitě řízení a plnění rozpočtu ze strany členských států. Komise samozřejmě maximálně usiluje o to, abychom poskytli členským státům příslušné konzultace, abychom jim pomohli při zlepšení jejich řídících a kontrolních systémů. A pokud zjistíme, že tak nečiní, tak eh, abychom využili nástroje, které máme k dispozici k tomu, abychom pozastavili či přerušili platby a tak dále. Eh, tyto nástroje budou používány ještě přísněji tedy eh, v budoucnosti, pokud to tedy bude schváleno. Děkuji. Eh, děkuji, říká pan předsedající. Teď ještě dám jedno slovo panu zpravodaji a byl bych vám velmi vděčný, kdybyste mohl hovořit eh, dvě minuty. Eh, děkuji, pane předsedo Kaldejro, za to, že jste znovu upozornil na ty zálohové platby a že představují velký objem prostředků a že se nejsou zasaženy tolik chybovostí jako průběžné Eh, a konečné platby. Protože se, je důležité tady na toto nezapomínat, protože to ovlivňuje tu eh, realitu, ze které to celé vychází. Nástroje finančního inženýrství. Ehm, hovořili jsme trošku o tom, hovořili jsme také o finančním eh, nařízení. Myslím, že se k tomu budeme během této debaty ještě vracet. Ehm, některé věci, které zde zazněly. Loni jsme Eh, bylo tedy řečeno, že loni, loni bylo využíváno nástroje přerušování a pozastavování pladeb. Já se domnívám, že pozastavování pladeb je dobrý nástroj, je dobře, že ho komise používá, ale pokud eh, tento členský stát eh, pokud se členský stát dopouští Eh, té chyby eh, opakovaně, tak by se ty eh, platby zkrátka znovu obnovovat neměly. Za druhé, pomoc. Zde se domnívám, že na rozvojovou pomoc bychom se měli podívat podrobně, už jsme o tom trochu hovořili a rozhodně si to přidám na seznam věcí, které musí, budeme tedy prodebatovávat ještě v budoucnosti. Jsem velmi rád, že máme k dispozici podrobnější informace. Samozřejmě podrobnější informace jsou eh, ku prospěchu a mm, v budoucnosti nám to umožní lepší srovnání. Nicméně ve chvíli, kdy přeskupíte eh, ty oblasti, tak pro nás je to problematické. Nám to činí potíže při tom srovnávání. Takže ano, podrobnější informace eh, to vítáme, ale to srovnání oproti Loňsku je problematičtější. Eh, děkuji, říká pan předseda, eh, děkuji všem účastníkům této velmi zajímavé debatě k účetní závěrce za rok 2010. Především tedy děkuji panu předsedu Kaldejrovi a panu komisaři Šemetovi a v nadcházejících měsících eh, jistě budeme mít ještě spoustu dalších otázek. Eh, přerušuji teď jednání na tři minuty.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 Ladies and gentlemen, could you... Dámy a pánové, můžete se prosím znovu usadit? Okay, uh, I think we are now coming... Domnívám se, že můžeme přejít k bodům 5, 6 a 7 našeho programu a navrhuji, abychom přistoupili k postupnému hlasování o bodech 5 a 6 a po hlasování budeme diskutovat o bodu 6. Souhlasíte s tím? Pokud ano, pak bych rád přešel k bodu 5, a to je rozpočtová kontrola finanční pomoci Evropské unie pro Afganistán. Chce k tomu vystoupit zpravodaj? Ne, můžeme okamžitě překročit k hlasování. Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Jeden hlas se zdržel. Pozměňovací, schváleno pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? zdržel se, e, dva e, proti, přijato pozměňovací návrh tři Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Velká většina je proti. Pozměňovací návrh čtyři Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se. Myslím, že to bylo téměř jednomyslně schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Velká většina se vyslovila proti. Pozměňovací návrh 6. To je lingvistická změna. O tom nemusíme hlasovat. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? 7 byl stažen. Kdo je proti? Kdo se držel? Takže přijato pozměňovací návrh 8, opět eh, lingvistické povahy, takže můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 9. To je ústní pozměňovací návrh zpravodaje abychom to doplnilo potential. Kdo je tedy pro tento ústní pozměňovací návrh, kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 10. Opět ústní pozměňovací návrh, eh, doplnění o slůvko also. Eh, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, přistoupíme k elektronickému elektronickému hlasování. Končím hlasování. Takže návrh byl přijat. Pozměňovací návrh číslo 11 je opět lingvistické povahy, takže pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden se zdržel, takže návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden hlas se zdržel, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 14 je lingvistické povahy, pozměňovací návrh 15 také, pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden se zdržuje. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl jednomyslně schválen. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se. Domnívám se, že byl návrh přijat, ale raději to ověříme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. pozměňovací návrh 19, 20, 21 jsou lingvistické povahy, takže pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh byl jednomyslně přijat. 23, 24, 25, 26, 27 jsou lingvistické povahy. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, jednomyslně přijat. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden hlas proti. Návrh byl přijat. 33, 34 jsou opět lingvistické povahy. Pozměňovací návrh 35. Tři části. Kdo je pro tu první část? Kdo je proti? zdržel se, dva hlasy proti, návrh byl přijat. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, raději to ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tato část byla přijata. A teď třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden hlas se zdržel hlasování. Tato třetí část byla přijata. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Raději to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 37. Ústní pozměňovací návrh, abychom část textu vypustili. Kdo je tedy pro? Myslím, že bude lepší to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh byl přijat. Je to 10, 6 a 1. Pozměňovací návrh 38. Tři části. Pane Gajer. Já bych rád předložil změnu v hlasovacím seznamu, protože paní Holmeier a paní Alaya Sender Eh, po vytěštění tohoto hlasovacího seznamu se dohodli na eh, jednodušším postupu. Místo odděleného hlasování bych eh, navrhoval ústní pozměňovací návrh a tento text by potom zněl takto. Zdůrazňuje, že, a teď nově, The peace process in Afghanistan are... Důležitou součástí mírového procesu v Afganistanu jsou opatření, znamená must be centered, jak bylo v tom původním návrhu paní Ayla Sende. Po souhlasu s ní se to změní na stresses. That's a very important part of the peace process v Afganistanu. Jsou to a to. Potom si můžeme tedy ušetřit toto oddělené hlasování. Eh, paní Ayla Send pokivuje, takže nepotřebujeme oddělené hlasování. Takže otázka je jenom, kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování. Jeden hlas proti, návrh byl tedy přijat. Pozměňovací návrh 39, opět ústní návrh, jak je uveden v hlasovacím seznamu s touto změnou, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, jeden hlas proti, takže návrh byl přijat. E, můžeme přejít k pozměňovacímu návrhu 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden hlas se zdržel. Návrh e, nebyl přijat. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, až na jeden hlas, který se zdržel, návrh byl přijat a potom eh, jsou to pozměňovací návrhy výboru AFET 1 až 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden hlas proti, tento blok byl přijat. A potom pozměňovací návrhy výboru pro rozvoj 1 až 11. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, jeden hlas proti, tento blok byl přijat. A potom budeme hlasovat o celém návrhu zprávy, a to elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. A tato zpráva byla schválena. Blahopřeji zpravodaji. A dále budeme hlasovat o návrhu stanoviska eh, řízení Evropského parlamentu a rady, který změňují, mění eh, řízení rady 1083. Eh, Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? jeden se zdržel, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, jeden hlas se zdržel, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, jeden se zdržel hlasování, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, jeden se zdržel, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jeden se zdržel, jeden hlas byl proti, návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Jeden se zdržel, návrh byl přijat a nyní eh, hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Opět elektronické hlasování, zahají hlasování. Končím hlasování. 17 a jeden pro, jeden hlas proti. Blahopřeji tedy panu zpravodaji. Velice vám děkuji a nyní přejdeme k bodu 6 na pořadu jednání. Rád bych dal slovo panu Ehrenhauserovi. Ano, velice vám děkuji. Týká se tento bod o humanitární pomoci. Ještě jednou děkuji, jak mnozí z vás vědí, Evropská unie a její členské státy jsou největšími poskytovaly humanitární pomoci na celém světě. V roce 2010 byla částka, kterou zpravovalo Géře echo asi 63%, cirka 1,1 miliard eur. V posledním legislativním období, stejně jako v tomto legislativním období, nebyla žádná zpráva z vlastního podnětu, která by se zabývala efektivitou a hospodárností humanitární pomoci. A to byl také cíl této zprávy. Jistě výbor DV měl eh, určité zprávy, ale ty sledovaly jiný cíl. Co se týče postupu, eh, byla různá setkání také se účastníky účetním dvorem a s službou vnější činnosti, kdy se to týkalo 80 různých nevládních organizací, také setkání s OSN, UNHCR a dalšími orgány. Krátce ke struktuře této právě první část se zaměřuje na kontroly a e, mechanismy monitorování, druhá část se píše zabývala e, plněním. V zásadě je tu zaměření na regiony, týkalo se to katastrofy e, v Pakistánu, na Haiti, tedy to byly hlavní oblasti roku 2010. Co se týče výsledku, chtěl bych říci, že generální ředitelství ECHO má pouze koordinační roli, to znamená prováděním se zabývají partneři eh, ECHA a jsou ve třech kategoriích. Jsou to nevládní organizace, OSN a potom jiné mezinárodní organizace, mimo jiné i Červený kříž. Co se týče finanční rozdělování, asi 50% získávají nevládní organizace, 37 nebo 39% OSN a 11% dostávají ostatní mezinárodní organizace. Co se týče prvé části, kontrolní mechanismy v oblasti nevládních organizací, co se týče eh, ECHA, když se díváme na výsledky a spolupráci s nevládními organizacemi, musíme říci, že je tu vysoká eh, míra odpovědnosti eh, mezi eh, jednotlivými nevládními organizacemi a ve vztahu k Řed ECHO, ale v rámci FPA bychom měli učinit další opatření, abychom dosáhli dalšího pokroku. Větší problém se jistě týká OSN. Tady platí zásada eh, neaudic, nic eh, proti tomu, chceme se vyvarovat eh, dvojkolejnosti, má to smysl jenom tehdy, když jsou postačující interní kontrolní systémy a je tu zajištěna dostatečná transparentnost pro poskytování pomoci a to je právě ten problém, co se týče přístupu k dokumentům, tak to není dostačující například k přístupu přístup k zprávám o interním auditu. Většina agentur nemá přístup. Pokrok byl u eh, programu eh, skytování na nové pomoci. Eh, komise by měla v každém případě s ostatními agenturami OSN hájit jednání a zajistit takovéto postupy, protože je důležité, aby Evropský parlament měl přístup k těmto dokumentům a to zejména nebyrokratickou cestou. Není možné, že by jednotliví e, e, zástupci museli odletět do OSN, aby tam získali náhled do dokumentu. E, tyto dokumenty musí být zpřístupněny nebyrokraticky elektronickou cestou. Co se týče disponibility eh, údajů, tak to jsou jistě zprávy, které eh, neposkytují dostatečný rozsah informací. A třetí problém je reforma OSN eh, po roce 2006 a potom skandálu se Severní Koreou, co se týče transparentnosti a odpovědnosti nebylo dosaženo ještě dostatečného pokroku. Členské státy musí vynak kládat velký tlak, aby e, se to zlepšilo. Druhá část, která se týká provádění, možná nejprve se zmíním o pozitivní záležitosti. Jsou tu objektivní kritéria stanovování priorit, to je velice dobré, ale jsou tu i slabé stránky, mimo jiné i to, že všichni partneři ECHA e, nemají e, výběrová řízení nebo nemají interní mechanismy kontrol takže mají také subdodavatele, kde eh, eh, je třeba zajistit tedy eh, vytvoření takových kontrolních mechanismů. A další bod mělo bychom se snažit u těch nákladů na podporu stanovovat z takové referenční hodnoty. Jsou v podstatě ve dvou kategoriích. Máme přímé náklady a na druhé straně nepřímé náklady. Ty nepřímé náklady mohou dosahovat až 7 poskytují se nevládním organizacím a nemusí být v přímé souvislosti s projektem e, ty náklady na podporu jsou část přímých nákladů, které se vynakládají na e, byrokratické výdaje a měli bychom mít určité referenční směrové hodnoty, abychom viděli, zda jsou tyto výdaje v Eh, eh, úměrné. Možná několik slov k těm katastrofám na Haiti a v Pákistánu. Velké katastrofy jsou vždy výjimečné a eh, není možné je jim dostatečně čelit, ale přesto tady byly podobné problémy, zejména nedostatečná koordinovanost a e, my jsme zjistili, že na jedné straně byla nedostatečná kapacita e, agentur, nedostatečná analýza humanitárních e, poměrů a nedostatečně fungující klastrový systém OSN který je z části financován Evropskou unii. Musíme také kriticky podotknout, že když se snažíme dopracovat k transparentním informacím, například ohledně Pakistánu, je třeba získat přístup ke zprávám a tento přístup nám odmítli. I přístup k finančním zprávám, tak je velice obtížné se jasně vyjádřit o výsledcích tady musíme pracovat eh, na zpřístupnění takovýchto informací. Eh, výbor eh, se rozhodl uspořádat informativní cestu a musíme se pokusit získat tyto právě ještě před tou cestou, abychom mohli klást konkrétní otázky a získat informace. Eh, souhrdem je to v podstatě pozitivní, kdybychom měli všechny informace, všechny dokumentů. Nevím, zda bychom dospěli k tomuto výsledku, o tom lze jenom spekulovat. Přesto je to v zásadě pozitivní eh, pro humanitární pomoc. Eh, platí jako pro rozvojové pomoci, že musíme se zabývat více preventivní funkci asi tady musíme spíše reagovat a dívat se, eh, jak udržitelné jsou ty akce, jak je dobrý přechod od humanitární pomoci k rozvojové pomoci. A co se týče pomoc při eh, katastrofě, musíme se zaměřit na eh, systém včasného varování. V tomto případě je tedy důležité vytvořit kapacity přímo v místě. Nemělo by velký smysl, abychom zde podporovali průmysl nevládní nevládních organizací, kdyby se vytvářely nové závislosti. Tady je třeba opravdu budovat místní, lokální kapacity. To je, myslím, ten správný směr do budoucna. To je vše z mé strany. Zbytek naleznete ve zprávě. Velice vám děkuji za spolupráci všem politickým skupinám. Také srdečně děkuji eh, svým eh, asistentům, kteří eh, věnovali velmi mnoho času a úsilí do této zprávy. Děkuji. Uh, have... Děkuji. Na seznam řečníků mám, mám zástupce komise, pan Nardavaj. Eh, omlouvám se, pokud jsem vaše jméno nevyslovil správně. Každopádně máte slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já s tím jsem zvyklý na to. Eh, s tím jménem problémy je to typicky anglické jméno. Rozhodně vaše angličtina je výborná, říká eh, pan předseda. Chtěl bych poděkovat panu Ehrenhauserovi k velmi konstruktivní eh, zprávě. Naše spolupráce byla velmi konstruktivní my jsme se na začátku, musím se přiznat, obávali, že to bude další ukázka eh, toho, jak eh, eh, kritizovat echo. Ta prostředí, ve kterém se pohybujeme, je velmi komplexní a samozřejmě to má své důsledky, že mm, nevždy můžeme tak podrobně plánovat, jak bychom chtěli. Všechno je to takové trošku neustále v pohybu. Jsme velmi rádi, že pan zpravodaj uznal, že se snažíme najít správnou ehm, rovnováhu, snažíme se eh, reagovat eh, akčně, snažíme se být eh, flexibilní, tak abychom mohli přizpůsobit svůj postup situaci v terénu. To je právě díky našim odborníkům v terénu. A snažíme se také být velmi zodpovědní. My musíme plnit tedy nejen ten cíl poskytovat eh, pomoc, ale také musíme eh, zajistit, eh, že jsme že postupujeme zodpovědně a transparentně. Existují samozřejmě oblasti, ve kterých bychom mohli něco zlepšit. Byla to zmíněna otázka OSN, náš vztah s OSN jak eh, vidíte, OSN je do toho směřuje 40 našeho, našich prostředků. Vztah s OSN je jaksi velmi delikátní, protože oni mají svůj eh, systém řízení. My máme rámcovou dohodu o spolupráci musíme postupovat velmi citlivě, abychom zajistili, že humanitární pomoc je jasně specifikována a že tam probíhá následná kontrola. V tomto kontextu je nejdůležitější, aby OSN, či to, že OSN tedy eh, se postupně změnila a došla k názoru, že eh, auditní zprávy by měly být eh, zpřístupněny také komisi, eh, tím se zajistí lepší ověřování. Jak pan Ernhauser již správně řekl, vyjednávání o v oblasti mm, toho světového potravinového programu vedlo k tomu, že OSN tedy přizpůsobila své postupy tak, aby vyhověla nám a doslechli jsme se, že nedávno také, že UNICEF udělal něco eh, podobného. Doufáme tedy, že eh, v budoucnosti by to mohlo potom vést k větší důvěře ve tyto zprávy. Pokud jde o přístup k informacím, v minulosti jsme měli eh, problém s přístupem k informacím EUD. Eh, pardon, EUD měl problém s přístupem k informacím, to již bylo vyřešeno. ECHO eh, se také mm, aktivně podílí na řešení tohoto problému. Další nedostatek, který to byl zdůrazněn, či oblast pro zlepšení je to, že ne všichni partneři mají dobré systémy vnitřní kontroly. My máme velké partnery a malé partnery. Samozřejmě, že malí partneři nemají vždy dobrý systém vnitřní kontroly, ale my se v průběhu našich eh, posuzování a hodnocení snažíme také navrhovat, jak tyto systémy vnitřní kontroly zlepšovat eh, my jim neříkáme jen eh, bylo to dobré, bylo to špatné, ale vždy se snažíme také říci, šlo by zlepšit toto, eh, ať už jde o účetnictví, o vnitřní postupy a tak dále. K tomuto máme eh, sérii mm, takových eh, informačních listů, které lze aplikovat na různé situace. Potom máme také aktivní školící program pro naše odborníky, pro naše partnery a pro naše Eh, partnery, včetně jejich ústředí. To je, se vztahuje také na partnery z Červeného kříže a dalších organizací. Eh, snažíme se tedy o zlepšení systému vnitřní kontroly eh, v každém tom případě tak, aby byla zajištěna větší transparence, transparentnost a abychom posílili, řekněme, i tu konzultační stránku. Další oblast, kterou pan Ehrenhauser zmínil, se týká přímých nákladů a srovnatelnosti. To jsou otázky, kterými se mm, tedy intenzivně zabýváme. Proč jsou naše nepřímé náklady tak vysoké, téměř 70%? To je eh, dáno tím, abychom eh, se jaksi nezabývali detaily, eh, pardon, 7%, ale u Většinu tedy těch prostředků eh, my auditujeme, ale ponecháváme těm nevládním organizacím 7% prostor pro to, aby nemuseli jaksi dokládat eh, každou kancelářskou sponku, kterou hm, nakoupili. Pan Ernhauser hovořil také o prevenci. Eh, komise opravdu se na tomto zaměřuje. V říjnu jsme vydali dokument, který se zaměří, zaměřuje více na prevenci katastrof a my tím usilujeme o zvýšení naší eh, reakce schopnosti i eh, reakce schopnosti našich partnerů. Také při vyjednávání víceletého finančního rámce eh, usilujeme o to, aby, aby byla dále zdůrazněna, byly zdůrazněny rehabilitační programy. Nezávisí to ovšem pouze na echu, závisí to také na našich partnerech. Je to otázka vzdělávání, poradenství, poskytování pomoci. Myslím, že se nám daří poměrně dosáhnout, dosávat pokroku. A poslední věc, pan Ehrenhauser řekl, že bychom se, že bychom měli více využívat místních nevládních organizací. To je opravdu záhodné, ale mm, nesmíme zapomínat na to, že vzhledem k tomu, že máme ty partnerské smlouvy, tak to také znamená, že máme eh, zavedeny velmi eh, dobré systémy vnitřní kontroly na centrální úrovni a ty jsou velmi funkční. Pokud bychom měli spolupracovat s místními nevládními organizacemi, tak bychom museli lépe jaksi prostudovat eh, tu místní situaci, ale znamenalo by to také zřejmě využívat jiné systémy vnitřní kontroly, to bychom museli ještě promyslet. Na závěr bych chtěl panu Erenhauserovi a jeho týmu poděkovat za vynikající zprávu za jeho doporučení a budeme se těšit, že budeme moci eh, v této věci pokračovat. Eh, děkuji. Máme tu také zástupce Evropského účetního dvora. Chcete zareagovat, prosím? Já nemám žádné konkrétní připomínky, pozorně jsem si vyslechl eh, odpověď ze strany komise a také vystoupení pana zpravodaje. To téma je samozřejmě pro nás velmi důležité, jak jste správně řekl. V tuto chvíli si tedy poznamenáváme, že jsou k dispozici eh, zprávy vnitřního auditu mm, z vaší strany také z UNICEFu a že ostatní agentury se eh, k tomuto trendu přidávají. To je něco, co EUD samozřejmě eh, vítá a předpokládám také členové tohoto výboru, pane předsedu. V tuto chvíli tedy nemám další připomínky. Děkuji. Děkuji. Přeje se ještě vystoupit některý člen tohoto výboru? Vidím, že ne. Pane Ehrenhausere, mohu to tady uzavřít tak, že jste byl evidentně velmi přesvědčivý. Máme tu lhutu pro podávání pozměňovacích návrhů do úterý 15. listopadu, příští týden v úterý tedy, do 12 hodin. Tím můžeme tedy uzavřít tento bod a dostáváme se k poslednímu bodu na pořadu jednání, to je bod 9. Mou jedinou povinností je tedy oznámit, že příští schůze tohoto výboru se budou konat v pondělí 21. listopadu od 3 hodin, potom ve středu 23. celý den a v úterý 29. listopadu také celý den. Děkuji vám všem a budu se na vás těšit na příští schůzi. Končím schůzi.